Okay, colleagues, uh, we can start our meeting. Before going to point Můžeme začít zasedání, než přejdeme k bodu 10. Tak bych si dovolil vám ještě předat několik dodatečných oznámení. Jeden se týká bodu 2, což je schválení zápisu ze schůze eh, konané 26. května 2015. Včera jsme schválení ještě prodloužili, abychom vyjasnili ještě přání kolegy Pitikainena a v souladu s platnými pravidly a pokyny jsme se rozhodli dát do zápisu ze zasedání výboru žádost o opravu, konkrétně opravu hlasování pana Pětike, paní Pětikenen. Um, ehm, takže já žádám sekretariát, aby opravil ten návrh zápisu, aby vyhověl této žádosti o opravu. To znamená, že paní Pětikainen chtěla hlasovat pro tu zprávu. To po, v souladu s jednacím řádem již nemůže změnit zaznamenaný výsledek na plenárním zasedání, obzvlášť protože technik nám sdělil, že hlasovací zařízení bylo funkční. Každopádně tuto žádost tam dáme a tím považuji nyní zápis za schválený. A nyní rozhodnutí 10. září na, zá, na eh, schůzi koordinátoru obdržíte dopis informující o novém rozhodnutí o striktním eh, uplatňování pravidel o řečnickém čase. Eh, bude to fungovat tedy automatickým způsobem a začali jsme eh, podle toho fungovat již včera. Výměna názoru na výboru bude organizována předsedou SB a sekretariát nyní uvažuje o možných datech pro tuto změnu a poslanci a poslankyně budou informováni. Druhé veřejné slyšení z SRB bude na 9. listopadu a externí dokument bude zadán jednotkou IGOV, kde se bude odhadnout eh, finanční potřeby SRF, to znamená, jak snadné nebo jak, kolik stojí Ehm, vy, vyřešení eh, banky v, ehm, v krizové situaci. A je tu také na DCFRS e ehm, Evropský semestr pro ekonomické politiky EGS 2016 SAD, Absolutorium 2014 3 ESA předsednictvo. A zasedání za zavřenými dveřmi s místopředsedou Dombrovskisem a panem Moskovičem, které bude uspořádáno co nejdříve a budeme jednat o finanční pomoci eh, Řecku. Chtěli jsme to zorganizovat už na dnešek, ale neumožnila nám, neschodovalo se to tedy s časovým, časovými možnostmi komisařů na dnešek, proto eh, jsme měli za to, že bych se to nemělo pokud možno odkládat, nebo co, co nejméně. Proto povedeme diskuzi s zavřenými dveřmi velmi brzy. Komise zaslala dopis týkající se doplnění um, indikátoru zaměstnanosti do scoreboardu, abychom lépe zachytili sociální vývoj a zaměstnanost. Tyto ukazatele budou ve scoreboardu v rámci další zprávy která bude vydána v listopadu. A jinak bude konzultován také výbor EMPL, Klaus Regling, pan ředitel, bude na Econ pozván v listopadu, možná to bude 10. listopadu, a na žádost irských eh, poslanců ohledně tedy role ECB ve vztahu k irské krizi. Koordinátoři Ekonu rozhodli, že tato záležitost bude nastolena v mm, dialogu s eh, prezidentem Evropské centrální banky, ehm, dále veřejná slyšení na konci funkčního období jednotlivých ESA. Ehm, budou to slyšení nejenom na eh, předsedy, ale také výkonné ředitele. Eh, dále jsme schválili harmonogram na rok 2016, čili tolik oznámení. A tímto můžeme neprodleně přistoupit k bodu 10 na pořadu jednání, kdy eh, máme na pořadu jednání zprávu Brána Hejse o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohled nad, ním, nad nimi. Je to přepracování, je to velice důležitá složka a já dávám Brianovi slovo na jak dlouho? 10 minut. Takže, ať už tady bude jakákoliv debata, musíme tedy se držet toho přidělování řesnických časů, eh, tak abychom uplatnili všechna pravidla, takže asi pět minut. Pět, děkuji. Děkuji vám, eh, pane předsedo, děkuji za tento vstřícný přístup jsem, je mi nesmírným potěšením, že mohu představit tuto zprávu. Další výbory, výbor FEM, například měli velice zajímavé zprávy, které jsme, eh, které jsme konzultovali. Já jsem svoji zprávu eh, z, dal k dispozici v posledním týdnu července, kdy právě když jsme odcházeli na prázdniny, takže po dobu prázdnin byla spousta času se na tu zprávu podívat. Jistě, že eh, prožíváme demografickou krizi, která ovlivňuje evropskou eh, společnost. Ehm, z, z 26 se má na 50% zvýšit podíl eh, osob nad 60 let a to sebou přinese velké potíže spolu s prostředím nízkých úrokových sazeb, kdy je tudíž těžké aby eh, penzijní eh, fondy eh, lidem zajistili ty benefity a ty příjmy, které očekávají. Lidé každý den si dávají stranou nebo pravidelně část svého příjmu a my je musíme povzbuzovat, podporovat v tom, aby tyto systémy úspor skutečně fungovaly maximálně efektivně. Pochopitelně, že to samo o sobě nevyřeší ty stávající penzijní problémy, jimž Evropa čelí. Ehm, měli jsme nový eh, recast, nové eh, přepracování navržené z března 2014, kde se má konsolidovat eh, penzijní sektor do budoucna. A já navrhuji změny, které ehm, zaměstnanecké penzijní pojištění Eh, učiní bezpečnější a přehlednějším. To znamená tak, aby lidé měli skutečně eh, možnost eh, snadným způsobem přispívat do penzijního pojištění, aby to nebyl byrokratic, byrokratická noční mura. A v mém legislativním návrhu kladu důraz na šest prioritních os, které bych nyní stručně zmínil. Pokud jde o dodržování individuálních penzijních systémů, tak jak se explicitně uvádí, členské státy mají naprostou svobodu o zorganizovat si penzijní systémy, jak chtějí, a to je ustanovení, jež by měla Evropská unie dodržovat. Tato směrnice vychází z principu, to znamená, nemá paušální eh, globální přístup, který by všem vnucoval stejné řešení. Dále, Eh, požadavky Solvency 2, já jsem je neuplatňoval na eh, eh, tyto penzijní pojišťovací systémy a já jsem rád, že rada zatím takové požadavky nezavedla, protože to by znamenalo dos, do, dodatečné náklady na zaměstnanecké penze a to by snižovalo bezpečnost. Samozřejmě, že je tu velmi důležitá role Eh, sociálního charakteru a musíme si uvědomit, že tohle nejsou čistě pojišťovací eh, produkty, ty penzijní produkty. Eh, mají také sociální povahu. A to je záležitost, která by evidentně měla být brána v potaz tedy. Přeshraniční aktivita tam můžeme podpořit vznik skutečně jednotného penzijního trhu. Od roku 2003, kdy začala být možná přeshraniční aktivita, byla tato aktivita až do posud jen velmi omezená. Aby byla pravidla jasnější, zavedl jsem specifickou definici přeshraniční aktivity, přeshraniční činnosti. Chceme také lepší definice toho eh, domácího státu a hostitelského členského státu. A eh, pokud jde Eh, o převádění penzijních systémů. Tam se to bude, ta pravidla se budou platit pouze pro přeshraniční, ale měla by platit i pro domácí IZPP, tak, aby zkrátka byly převody bezpečnější napříč Evropskou unii. Neměli bychom mít nižší standard v členských státech oproti tomu, který funguje na přeshraniční úrovni. To je konec konců eh, v zájmu eh, jak členů, tak i přispěvatelů. A jak jsme slyšeli v průběhu našeho veřejného slyšení, tohle představuje, máme tu velkou překážku přeshraniční aktivity. Já navrhuji, aby všechny JSPP, až už přeshraniční či domácí, byly financovány v momentě, kdy IZPP začne fungovat eh, v rámci nového penzijního eh, systému. Dále informace, které jsou poskytovány, informační požadavky, k tomu komise dala, kdy eh, vypracovala několik, eh, několik ustanovení. Já souhlasím s tím, že je lépe, eh, je dobré více informovat, ale eh, mít tam přímo daná pravidla pro tedy toto prohlášení o penzijních příjmech, to tam možná nemusí být, může, já myslím, že by měl stačit jeden článek a ne samostatný dokument. Takže tady je seznam o určitých obecných principů poskytujících základní informace. Za páté, sdílení osvědčených postupů. E, penzijní ustanovení se e, napříč Evropskou unii výrazně liší. Členské státy, které mají dobře zavedené penzijní systémy, by měly spolupracovat s dalšími členskými státy a sdílet s nimi e, dobré postupy. Proto jsem navrhl vytvoření pracovní skupiny, v níž bude možné sdílet tyto dobré postupy a metody. A e, konečně otázka aktu přenesené působnosti. E, návrh komise obsahuje řadu takovýchto aktů, zvláště pokud jde o e, hodnocení rizika i to samotné prohlášení. Vzhledem k tomu, že penzijní politika je záležitostí členských států, tak jsme rozhodli, že delegované akty nejsou zdůvodněné, vzhledem k tomu, že byly vyškrtnuty z původního návrhu směrnice, tak já si myslím, že by neměla být možnost přijímat eh, směrnice v kontextu této eh, směrnice ze strany JPP. Takže já jsem spolupracoval eh, až do posud velmi dobře se stínovými zpravodaji. Jsem otevřený dalším podnětům, návrhům a myšlenkám. A přál bych si, abychom na konci tohoto procesu ve výboru měli maximální možnou většinu pro a potom i na plenárním zasedání, protože já si myslím, že si zas, to, ten, toto téma zasluhuje tuto přeshraniční většinu. Děkuji. Děkuji, Děkuji. Dílím váš názor, že doufejme, že se to setká s širokým přijetím. Prvním řečníkem je Paul Tange, každý řečník má pět minut a automaticky se potom vypne mikrofon. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Briané. Brianovi jako zpravodaji eh, této zprávy. Přepracování směrnice začalo nešťastně, byly tady dva pokusy a přesto se komise stále snaží protlačit tuto směrnici, i když se setkala s velkým odporem, což je pochopitelné. Myslím, že zpráva Briana Hejse je vyváženější a proto lepší uznává eh, vnitrostátní preference, historické podmínky, tradiční instituce, nechce je měnit. Výslovně stanoví, že IZPP jsou sociální ústavy, ne finanční instituce, to je důležité říci, protože eh, v mnoha zemích eh, je to také důležitá úloha sociálních partnerů. Zpráva se ale také Eh, snaží eh, propagovat přeshraniční eh, aktivity a to se daří mnohem lépe než to, oč se doposud snažila Evropská komise. Zároveň není vždy jasné, co představuje ty přeshraniční překážky. Je to něco jiného než překážky mobilitě pracovníků. Toto jsou překážky institucí, nebo institucím. Mnoho, jistě víte o mnoha pobočkových organizacích a vícenárodních firm a e, prozatím jsme se nesetkali e, tady s přáním zavést celoevropský systém e, pro penzijní plány. A je to docela samozřejmé, když si představíme, že máme vnitrostátní penzijní plány, jejichž úprava se stát od státu liší, tak tím, že byste je chtěli sjednotit, to by nepředstavovalo žádnou jasnou výhodu. Eh, řízení, eh, řízení aktiv samozřejmě se daří třeba v Lucembursku, eh, tam to umějí dobře a je to úspěšné. Jinak se mi líbí Brian, tvůj přístup, kdy vyhledáváš ty překážky těch přeshraničních trhů a aktivit, ale není vždy jasné, co vlastně těmi překážkami je. Já v zásadě souhlasím s těmi změnami, s těmi šesti změnami, které Brian Hayes eh, eh, tady eh, znázorňuje, ale s některými věcmi nesouhlasím. Je tam je správné rozlišovat mezi vnitrostátním IZPP a přeshraničním IZPP, ale měli bychom jít ještě dál. Proč mít pravidla pro vnitrostátní IZPP tedy evropská pravidla, pakliže jsou už tak zapracována do vnitrostátních pracovních a sociálních eh, právních předpisů. Myslím, že ten rozdíl by měl být ještě jasnější mezi přeshraničními IZPP a vnitrostátně fungujícími IZPP. Kdyby komise bývala toto rozlišila hned od počátku, tak by se bývala nesetkala s takovým intenzivním odporem a rezistencí. Za druhé, A to je otázka, které se nedotýká, eh, nedotýká ani zpráva, ani práce komise, je regulační arbitráž. A to je důležité, ku příkladu, když penzijní fondy vlastně eh, půjdou za hranice, ne kvůli tomu, že by chtěli poskytovat lepší služby eh, svým účastníkům, ale kvůli tomu, že mají pocit, že u nich doma je dozor příliš přísný a oni si chtějí vybrat stát, eh, kde je eh, dozor měkčí, ku příkladu takový IZPP, eh, přešel z Nizozemska do Belgie s vírou, že se mu tam povede lépe. A toto by se mělo také řešit jako přeshraniční problém. A konečně co vlastně jsou ty překážky přeshraničním aktivitám. Někdy eh, to není jasné. Není jasné, eh, jaké jsou požadavky na penzijní plány, zvláště nové penzijní plány, které budou mít eh, přeshraniční, přeshraniční rozměr, budou tedy toho, toho typu DC tam jde o eh, nesení rizika a nebo, eh, nebo, eh, nebo také přitažení rizika. A my bychom měli vypracovat minimální požadavky na tyto plány. Chci zdůraznit, že potřebujeme také lepší informace o investicích. Mnozí účastníci také se snaží získat více informací o tom, jak investují penzijní fondy, kam investují, jestli je to do dolů nebo nějak ekologicky. A e, tyto e, informace budou mít vliv na to, jestli do těch penzijních fondů vstoupí. Děkuji vám. Ashley Fox. Děkuji, pane předsedo. Já také chci poděkovat Brianovi za zprávu a děkuji za to, že se se mnou setkal předem a že akceptoval některé mé návrhy předtím, než e, přišel e, s návrhem. Jak ví, e, je potřeba mě ještě zcela přesvědčit o celkové přidané hodnotě tohoto právního dokumentu, ale jestliže se na něm bude dále pracovat, myslím, že jeho zpráva přichází s rozumnými návrhy a snaží se eliminovat to nejhorší z původního návrhu komise. Myslím, že jeho zpráva se mnohem rozumněji eh, staví k přehledu eh, eh, důchodových plánů, eliminuje, eliminuje ten přístup jednotnosti, který podle komise je nutný a také vítám po, požadavky na to, aby všechny osoby, které řídí ty instituce, měly profesní kvalifikaci. Brian správně zdůrazňuje kolektivní znalosti v představenstvu a já si myslím, že i eh, tak je to správné. A eh, co se, co se týče také odstranění vlastně nerovnoměrného přístupu k anuitám, tak jak je to eh, v dokumentu komise, je také správný. A potom také článek 76 té směrnici pak eh, tam jsou některé oblasti, které eh, moje frakce stále ještě považuje za neuspokojivé, jako příkladu, aby všechny instituce si jmenovaly depozitář, to by zvýšilo náklady a mělo by to malý, malé výhody pro účastníky. Eh, tento problém je zvláště ožehavý v, ve Spojeném království, kde máme specifický systém předepsaný vládou. Myslím, že je dobré, aby všichni pracující měli nějaký penzijní plán, ale aby toto bylo úspěšné a aby to bylo úspěšné především pro nejníž, nejméně placené pracovníky, tak myslím, že je potřeba to ošetřit jinak. Také jsem znepokojen tím, že rozšíření eh, toho požadavku na plné financování pro všechny instituce by eh, mohlo mít některé nezamýšlené dopady je potřeba zajistit eh, správnou definici toho, eh, čemu říkáme nový penzijní plán. Spravodaj eh, rozšiřuje článek 13 na všechny převody a ne na přeshraniční převody penzijních plánů. To by mohlo problematizovat penzijní plány v rámci trustu, zvláště scénáře převodu v Spojeném království, které normálně jsou možné bez souhlasu, ale přesto jsou chráněny různými, různými pojistkami, jako třeba pojistně výpočetní, eh, výpočetní potvrzení. Konečně pozměňovací návrhy, které se týkají hodnocení rizika penzí v článku 29, ty jdou správným směrem, ale myslím si, že je potřeba ještě více zajistit, aby příslušné orgány členských států, které nejlépe chápou konkrétní rizika eh, specifických IZPP, eh, vnitrostátní orgány by měly mít možnost nějakým způsobem si sami nastavit pojistky ve svých systémech. Já se těším na další práci s Bránem Hejsem a dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji. Od Alde tady stínový zpravodaj není, takže Miguel Urban. Hola, presidente, muchas gracias. Eh, děkuji vám. V první řadě bych chtěl poděkovat zpravodaji za provedenou práci kterou odvedl, ta, jak jde o přípravu vlastní zprávy i o pozměňovací návrhy, které jsou velmi užitečné. Myslíme si, že mnohé z těch pozměňovacích návrhů zlepšují návrh komise. Každopádně ale máme ještě jisté obavy týkající se některých aspektů. V první řadě eh, nám dělá starost to přepracování, které se týká pilíře 2 na celoevropské úrovni. Myslíme si, že je zcela jasné a nutné posílit systém důchodů, ale nevíme, zda je nejsprávnější to udělat prostřednictvím soukromých fondů. U nás eh, v naší zemi banky už po 30 let používají nejrůznější další reklamy pro to, aby eh, eh, propagovali soukromé penzijní fondy. A vždycky říkají, eh, když budeš, když se ti zalíbí tyhle ty obrázky, pokud budeš znepokojen, když je uvidíš, tak potřebuješ penzijní fond. Ale fakt je, že ten fond prostě skončí třeba. Můj otec má státní důchod, nemá žádný zahrne soukromé penzijní pojištění a je dobře zajištěn. Já si myslím, že krize v tomto systému ukazuje to, že většina fondů soukromých nebo polofrodní, eh, polosoukromých je problematických. Z nás jenom, u nás jenom 1,6% eh, dosá eh, fondů z penzijního pojištění dosáhlo téhož pozitivního výsledku jako státní dluhopisy. Ostatní byly negativní, měly negativní výsledek, byly ztrátové. A myslím si, že tak také nemají dobré hodnocení na evropských burzách. Já, eh, pokud jde o sociální fondy, eh, říká se někdy, že to je výdobytek odborů, ale není to tak, protože v mnoha případech eh, jsou E, ztrátové vzhledem k tomu, že nedělají dobře svou práci. E, jde o to, že některé fungují e, na základě z autokapitalizace a vytvářejí vlastně zisk jenom pro vlastní instituci. Jde o to taky, že v těchto, když přispívá podnik, tak někdy se to omezuje mobilitu pracovníků. Takže my se domníváme, že by bylo do dobré mít plány penzijní, které budou respektovat dobrou praxi a budou se týkat eh, všech zaměstnanců, eh, jenom eh, i zaměstnanců externích a že se eh, zaměří na autokapitalizaci ze strany podniků. Fakt je, že to všechno eh, je třeba vzít v úvahu eh, při jejich řízení. A když se podíváme na zemi původu, zde se omezuje její praxe regulace a e, kontroly e, dohledu e, v zemi, do které směřuje. A ředitele nebo správci těchto fondů mají samozřejmě snahu se obracet a instalovat v zemích, kde je regulace menší. A jde zde o Eh, o investice do infrastruktury a o Junckerův plán. Eh, jsou, jsou zde velká rizika těchto velkých investic, které mnohdy jsou spekulativní a velmi riskantní Myslíme, myslíme si, že privatizace nebo že fondy v mnohom případě slouží pro velké privatizace. A fakt je, že když se podíváme na Řecko, tak vidíme, že je e, možné, že, e, se to, e, že to, co je, se zdá být pozitivní, poškodí životní prostředí a celé prostředí. Myslíme si, že by bylo nejlepší řízit na E, a kontrolovat na celé evropské úrovni. Zdá se nám být dobrou myšlenkou, e, že e, se za, bude zaměřovat tato práce na jednotlivé země. Ovšem nemůže to být zástěrka toho, že se budou podporovat privatizace. Eh, pro, promiň, je mi líto, ale už jste, vám vypršel čas, je to nové pravidlo a já jsem tím pravidlem vázan. Notas Marias, eh, ne, vás Ekas, napřed. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych rád eh, poděkoval zpravodaji Brianu Hejsovi za velmi dobrou spolupráci na této zprávě a opravdu se těším na další jednání s Brérem a s dalšími stínovými zpravodaji. Je to vynikající základ a ukazujeme komisi, co, eh, eh, eh, a ukazujeme v tím komisi, že to, co děláme, není jen zbytečná práce, ale že se snažíme udělat rozumnou práci a odstranit nepotřebné, nepotřebnou zátěž pro IZPP. Jednou z klíčových otázek je samozřejmě, proč to děláme, proč je zde toto přepracování, protože když se na to podíváme a když se díváme na to, čeho chceme dosáhnout a jde o, je to vidět i v těch pozměňovacích návrzích, tak vidíme, že chceme mít dobrou diskusi o tom, čeho chceme dosáhnout. A musím říci, že nejsem zcela přesvědčen ještě, že hlavním cílem je posílení jednotného trhu, protože pro mě to není základní cíl tohoto přepracování. Pro mě je důležitější to, abychom použili toto přepracování k podpoře standardů transparentnosti a solventnosti IZP lépe. Proto si myslím, že by mělo sloužit toto přepracování a nezaměřovat se jenom na přeshraniční aktivitu, protože to si nemyslím, že by byl hlavní cíl. A také si myslím, že si uvědomujeme, že je zde velmi celá řada pozměňovacích návrhů, které můžeme podpořit a podporujeme Brána, ale máme ještě určité pochybnosti. Z našeho hlediska dobrá práva znamená, že existuje mezigenerační solidarita a že to je eh, veřejný statek. A eh, tak pak to ale není vlastně pilíř 2, protože pilíř 2 je jenom dodatečná aktivita, kdežto mezigenerační solidarita je zcela zásadní věc a i pro vlády a není možné ji svěřit soukromému sektoru. Takže eh, pokud jde o úvodní ustanovení, tak eh, v tomto případě si myslíme, že eh, se to dá takto tedy vylepšit. Eh, dále, zpravodaj, eh, pokud jde o určité časové omezení, tak tam vyškrtl určitou věc. Já teď vím, že jde o přeshraniční aktivity, o ten takzvaný uppriming, o další premie, další sazby ale fakt je, že eh, když se podíváme na to, co očekává um, účastník, tak ten chce i vědět, co i za dlouhý čas eh, dostane, eh, jaká bude dávka. A proto je třeba, aby byly plány i odbytného, aby, což je zcela rozumné, a myslím si, že zpravodaj zde se zaměřuje na věc, se, eh, kterou my vidíme trochu jinak. Dále článek 21, zde zpravodaj eh, odstraňuje určitá rizika, eh, klimatická rizika a my nejsme moc rádi, že je zpravodaj eh, vymul, protože k tomu se určitě vrátíme. My chceme toto ustanovení eh, naopak posílit, stejně tak, jako když se eh, podíváme na zablokovaná aktiva, eh, například když se investuje eh, příliš mnoho do fosilních paliv. Eh, takže my víme, že tyto investice nemohou být výnosné, protože v budoucnosti nebudou povolené. Takže jsou zde určitá aktiva, která funguje jako bubliny a my si myslíme, že je třeba tedy podpoř- přidat určité další standardy, které se budou týkat obezřetnosti přednostních hledisek. A e, nakonec pro nás je velmi důležitá transparentnost. To je prostě klíčová věc, protože e, účastník musí vědět, e, které čas, jaká aktiva jsou aktiva eh, mojí, eh, mého zaměstnaneckého penzijního eh, pojištění. Toto je zcela klíčový cíl, myslíme si, že je třeba to ještě zlepšit a velmi se těšíme na spolkou spolupráci se spravodajem. Děkuji vám. Děkuji. A nyní každý eye. Pět minut máme na to, takže eh, pan Marias. Děkuji. Děkuji zpravodaji za tuto zprávu. Domnívám se, že v ní předestřel řadu důležitých aspektů. A dovolte mi jich několik vypíchnout. Jednak je tu přímá vazba mezi eh, penzemi a eh, nízkou porodností. To se bude muset diskutovat i na evropské úrovni. To tež se týká nezaměstnanosti. Čím větší nezaměstnanost, tím méně lidé přispívají do penzijních fondů logicky a tím pádem eh, mají, z toho vznikají pak problémy. Třetí připomínka se týká toho, co uváděl pan zpravodaj, když říkal, že to musí zůstat národní eh, otázka v pravomoci členských států. Ano, je to na jednotlivých členských státech, aby eh, eh, regulovali tyto IZPP. V případě jsou to tedy veřejné penzijní systémy nebo zaměstnanecké systémy. Ovšem v Řecku to neplatí, protože Eh, rozhodnutí o tom, co se děje v penzijním systému, se nyní přijímají, a už nějakou dobu tomu tak je, eh, vlastně podle dohody z roku eh, z 12. července. To znamená, jsou to rozhodnutí, která jsou nám vnucována věřiteli. A to je podle zákona 3045 z roku 2013, který eh, slouží k tomu, aby, eh, který umožňuje eh, poskytnout Řecku pomoc EFSM ve výši 7 miliard eur, ehm, což tedy potom zajistila centrální banka. A abychom tyto částky pomoci obdrželi, tak jsme museli splnit podmínky, které zahrnovaly například i daň, ehm, dodatečnou daň ehm, takzvaných zdravotních eh, fondů a v konečném výsledku ehm, došlo ke snížení penzí, která prostě byla nadiktována trojkou. A další záležitost se týká samotných, samotných penzí kdy eh, tu máme to třetí memorandum a kdy vlastně veškeré penzijní systémy jsou snižovány na základě toho zmíněného zákona 345. A když to eh, vlastně berete v kontextu té vysoké nezaměstnanosti, no tak eh, v konečném důsledku ty penzijní fondy a ty IZPP vůbec těžko mohou dál přetrvat, mohou dál přežít. protože nyní, pokud někdo má například nějaký majetek, tak je mu penze snížena ještě víc. Je to závislé na majetku. Takže pak může dostat třeba jenom 360 eur. A to přitom ty penze nebyly až tak vysoké ani předtím. 80% penzistů dostává pod 700 eur, méně než 700 eur. A podle nového memoranda, které bylo dohodnuto, eh, na kterém se shodly prakticky všechny strany v parlamentu, budeme mít penze ve výši zhruba 360 eur. Čili to je v podstatě úplný krach systému. A to není proto, že by to Řecko rozhodlo, je to, není to v souladu s demokratickými principy teoreticky v, v neděli budou volby, jenže rozhodnutí už byla stejně přijata na příštích několik let. Je to do podrobna popsáno v memorandu. Takže eh, řekové mohou maximálně hlasovat, protože vlastně je to trojka, která vypsala volby, a mohou si vybrat manažera těch rozhodnutí, která již byla přijata, čili někoho, kdo bude nad těmito eh, tato rozhodnutí eh, implementovat či v podstatě jenom eh, jak si eh, orazítkovat a schválit rozhodnutí již předem přijata. Děkuji a slovo má Tomas Mann. Děkuji, pane předsedo. Eh, Briane, ty už vlastně se dočkal mnoha chvály z mnoha stran. Já to také považuji za velmi vyváženou zprávu. A velice se vyplatilo o ní debatovat. Je důležité poukázat na to, že vlastně ta situace v členských státech je velmi rozlišná. Nemůžeme uplatňovat jednotný přístup, musíme respektovat specifika a to vlastně tvoje zpráva také respektuje, neboli řešení eh, šité na míru. Ku příkladu u nás jsme velice dobře přežili krizi, eh, měli jsme různé možnosti insolvencí a zjistili jsme, eh, že vlastně Eh, nedošlo k žádnému krachu, že máme vlastně spolehlivý instrument, který eh, vlastně eh, nás pojišťuje a také to vyplynulo z podobných debat v Nizozemsku, jak jsme s nimi debatovali. Druhá poznámka je dobré, že tam vlastně není obsažená solventnost dvě, to je velice správné. My ten pokus poskytnout více jistot v Evropě nepotřebujeme. Kdybychom sem aplikovali solventnost dvě znamenalo by to mnohem vyšší náklady pro zaměstnanecké penzijní plány a s tím nemáme dobré zkušenosti. Takže tady solventnost 2 opravdu nepotřebujeme a jsem velice rád, že jste to tam také uvedl. Další důležité téma je vlastně, jak se vyrovnat tady s jednotným trhem. Je dobré zavést přeshraniční řešení, ale doposud eh, těch za, toho zájmu je relativně málo. Neznamená to, že se tomu nebudeme muset věnovat v budoucnu, ale prozatím toho zájmu není mnoho. E, v minulém volebním období ve výboru Ekon a e, zaměstnanost jsme dlouho debatovali o přenositelnosti, neboli jaké možnosti mám, když budu pracovat e, v jiné zemi, jak tam vlastně přenést si to kvalitní penzijní pléna. Plán, ale myslím, že je potřeba sem zavést především transparentnost. A ještě poznámka k definici. Ty si jistě v tom eh, eh, zdůvodnění uvedl, že eh, vlastně je důležité říci, že nejde o vlastně komerční penzijní pojištění, že jde o sociální funkci penzí a myslím, že by se to mělo dostat mimo preambule ještě do nějakého konkrétního článku, protože to je zcela zásadní aspekt a předřečníci také poukázali na to, co se zatím skrývá. Eh, ty si přišel s zajímavým eh, návrhem. Když jsou ty systémy rozlišné, je důležité, eh, abychom se vzájemně od sebe učili a pro ten účel by měla vzniknout pracovní skupina. To je velice dobrý nápad. Nápad musíme tedy využívat vzájemně svých zkušeností já jsem se všiml už loni, že mnoho vlastně lidí o tom hovoří, ale není mnoho zkušeností vlastně s těmi zaměstnaneckými penzijními eh, plány. Bylo by dobré tedy si vyměňovat zkušenosti, co funguje, co nefunguje a pomocí spolupráce bychom mohli eh, dosáhnout všeho, co je důležité. Téma holistická rozvaha je eh, důležitější, je důležitější, než aby se jenom vlastně paušálně odmítla konzultace s EIOPou vedly k 11 otázkám. To je vlastně maraton, eh, který jste museli absolvovat, to chci říci. A je také dobré, že si řekl, že musíme ty aktiv přenesené pravomoci redukovat. Komise stále někam protlačuje akty v, delegované, v přenesené pravomoci aby mohla vlastně samostatně vždycky si snižovat riziko, vždycky zasahovat. To ale vůbec nepotřebujeme, je potřeba se k tomu zcela jasně postavit. A závěrem, nebezpečí, kterému jsou vystaveny, eh, vystaveny penzijní banky, je eh, tedy eh, nová úroková politika Evropské centrální banky a my se musíme maximálně snažit tedy z toho vybřednout zaměstnavatele i zaměstnanci eh, to nesou velice těžko a máme sociální partnerství, které tím také trpí. Je velice dobré, že tedy tak spolupráce konstru- takto konstruktivně probíhá a myslím, že eh, ve finále to bude velice silná zpráva. Děkuji. Děkuji, Annelies Dot. Děkuji, pane předsedo. Já eh, nechci opakovat to, co už řekli předřečníci, s mnohým souhlasím a eh, souhlasím s mnohým, eh, co je ve zprávě pana Hejse. Vadí mi jenom to, že tady máme navrhovanou legislativu, která vlastně neprošla nějakým hodnocením dopadů a mnozí kolegové už na to upozornili. Jsem ráda, že v této zprávě je skutečnost, že zkušenost tedy těch penzijních rad bude hodnocena kolektivně, to je dobré a také se tím eh, uchrání úloha eh, představitelů zaměstnanců v těch radách penzijních eh, pojišťoven a ty předchozí kapitálové požadavky jsou eliminovány v této verzi zprávy, ale přesto přetrvávají vlastně obavy, že by mohly být zase protlačeny zadními vrátky. I když podporuji většinu doporučení kolegy Hejse, je tady ještě jedna otázka, o které řeč nebyla. A ta se týká otázky hodnocení rizik. Vím, že pan Hayes eh, chtěl odstranit příliš preskriptivní požadavky v tomto směru a to podporuji, ale máme určité problémy v některých členských státech, kdy je velice obtížné, aby manažeři penzijních fondů brali v úvahu dlouhodobá rizika, zvláště klimatická rizika. To je způsobeno národními regulačními systémy, které se zaměřují hlavně na bezprostřední zájmy eh, pojistníků. Ku příkladu ve Spojeném eh, království vlastně většina penzijních eh, plánů je Eh, vlastně vychází z toho, že změna klimatu je ehm, akutním rizikem pro penze, ale jenom málo vlastně těch eh, penzijních systémů toto zapracovává do svých strategií. Většina z nich to není schopna zapracovat. A to je vlastně způsobeno tím regulačním eh, vlastně názorem, že je potřeba se dívat pouze na dobá rizika. Takže tomu bychom se měli ještě pečlivě věnovat, protože máme také Unii kapitálových trhů, kde se snažíme propagovat dlouhodobé infrastrukturní investice a chránit také zájmy těch, pro něž vlastně ty politiky budou v budoucnu složit. Velice děkuji zpravodaji a stínovým zpravodajům odvedli dobrou zprávu, aby tento parlament odvedl eh, kvalitní eh, tedy eh, právní předpis. Děkuji. Děkuji a závěrečné poznámky zpravodaje. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem kolegům, kteří přispěli k této debatě, také děkuji sekretariátu rady za jejich zkušenosti a pomoc a spolupráci. Vážím si toho. Děkuji svým spolupracovníkům, děkuji, těším se na náš nadcházející dialog. Je řada otázek, eh, nad kterými se shodneme, ale budeme muset dopracovat některé detaily, kde se nám nedaří dosáhnout dohody Thomas Mann řekl něco velmi důležitého, když řekl, že máme v každém členském státě jiný systém. Celá koncepce IZPP a zaměstnaneckých penzí vlastně existuje v malém množství členských států. A jak Tomas správně řekl, ty členské státy, které mají tyto zaměstnanecké penzijní systémy, musí vlastně být majákem pro ostatní země, aby jim eh, vlastně eh, předvedli, že všichni by měli mít nějaké zaměstnanecké penzijní plány v každém státě. Je důležité, pane předsedo, aby výsledek této práce ne, eh, ne, vlastně nebyl eh, ve formě vyšších nákladů pro Eh, jak eh, tedy pojištěné, tak pro eh, zaměstnanecké pojišťovny. To by bylo zcela absurdní. My chceme v Evropě poskytnout lidem více stability pro jednotlivce a jejich rodiny, proto nesmí vzniknout další nadbytečné náklady tím, že schválíme tento právní dokument. To je potřeba jasně říci. Nová evropská pracovní síla, asi 4 evropských pracujících se konzistentně vlastně se kontinuálně stěhují, Eh, ze státu do státu a je důležité, aby tento systém fungoval, aby fungoval pro ně tak, aby když někam jedou pracovat do zahraničí, aby tam nabývali práv, aby ta práva podrželi. Hovoříme-li o mobilní evropské pracovní síle a těch lidí bude stále přibývat, je podle mě eh, logické mít také přeshraniční IZPP Vlastně od toho roku 2003 eh, jich bylo jenom 84, to bylo zklamání, ale teď máme mnoho nadnárodních takových pojišťoven. A co to znamená pro evropské podniky? Mnohé evropské podniky by stály o přeshraniční IZPP, kdyby nebylo tedy zákonných překážek a kdyby to neznamenalo další náklady pro ty podniky a také pro zaměstnance. To musíme zvládnout ve prospěch zaměstnanců a také souhlasím s poznámkou dalšího kolegu, dalšího kolegy, že to musíme udělat takovým způsobem, aby to v žádném případě nesnížilo úlohu a význam vnitrostátních IZPP a toho, co dosáhli v rámci svých struktur. Takže se těším na spolupráci s kolegy nad tímto tématem. Jinak obecně nejsem pro e, akty přenesené pravomoci, když schválíme zákon a e, je nám jasné, že je kvalitní pro Evropský parlament, tak by nikdo jiný neměl ten zákon vlastně provádět. My bychom nemohli, neměli eh, převádět eh, odpovědnost na jiné orgány. Takže je důležité, abychom zcela jasně stanovili, co má zákonodárce na mysli v každém právním aktu. Já jsem byl 18 let poslancem Národního parlamentu, tak jako další kolegové, je dobré mít konsolidovaný text a každá dekáda vlastně by měla přinést hodnocení toho, co funguje a co nefunguje. Takže máme-li přeshraniční trh, který bude fungovat v harmonii s vnitrostátními IZPP, to by byl optimální výsledek této zprávy. Závěrem doufám, že budeme spolupracovat Vím, že se nám to podaří, eh, času na ty debaty nemáme mnoho. Důležité je, aby byla jistota. Jistota je to nejdůležitější, co se týče penzijního krytí. Lidé nebudou investovat do penzí, chtějí, aby tedy eh, odpovídající část jejich příjmů vlastně byla spořena týdně nebo měsíčně na penze a to musíme zajistit. Děkuji, pane předsedo. Thank you very much. Eh, děkuji vám, pane, eh, pane pravodej, děkuji také všem kolegům, kteří přispěli k této užitečné diskusi. 1. Eh, října ve 12 hodin vypršil lhuta před vkládání pozměňovacím návrhům. Jedno, co tom bude 29. v prosinci v Ekonu se bude hlasovat a na plenárním zasedání se navrhuje hlasování v lednu. A nyní můžeme počkat minutku pro Valdise Dombro, na Valdise Dombrovskise. Za, mezi tím přivítám pana Pěra Moskoviči. Takže eh, naše nové pravidlo týkající se času je zcela přísné. Eh, chci říci, že moje skupina oceňuje, že se držíte času, ale zároveň poukazujeme na to, že, jste začal, že jsme začali pozdě, jinak samozřejmě e, trva, e, žádáme, aby se trval na tom, že všichni budou hovořit pouze pět minut. Děkuji vám, přijímám toto. Uh, Takže vážení kolegové, vítáme místo předsedu Dombrovskise a komisaře Moskovici. Děkujeme jim za to, že přišli a vítáme je na této výměně názorů týkající se provádění zprávy pěti předsedů. Minulý týden na neformálním ECOFINu bylo věnováno intenzivní zasedání e, tomuto tématu a oba pánové Dombrovsky a Moskoviči e, prezentovali své stanovisko a předseda Juncker ve své e, zprávě o stavu eh, Evropské unie hovořil o rychlém zahájení nebo rychlé implementaci fáze 1 eh, zprávy týkající se legislativních návrhů, což velmi vítáme. Rovněž vítám eh, diskusi v na ECOFINu a myslím si, že e, tedy tato diskuse přišla v pravou chvíli, e, ne proto, že parlament je součástí té zprávy pěti předsedů, ale i proto, že parlament před mm, přestávkou e, na, před letní přestávkou, přestávkou schválil právu a má velmi silné stanovisko k potřebě rychle postoupit eh, k lepší ekonomické a monetární unii. Diskutovali jsme minulý týden i v Lucembursku. Lucemburku. Ta diskuse byla také velmi užitečná. Tam nejenom parlament zdůraznil potřebu eh, začít s implementací toho, co máme a přijmout opatření první fáze, ale e, e, také e, na základě Junckerovy e, zprávy se zaměřujeme na koherentnost mezi první skupinou opatření a ambicioznějšími opatřeními, protože eh, my chápeme, že teď jsme na určité úrovni, kde potřebujeme koherentnost. A potěšil mě fakt, že jde o ústavní otázku, která je pro parlament velmi důležitá, prohlubování Evropské unie v rámci institucionálního rámce je základem nakonec pro eh, legitimnost Evropského parlamentu a eh, předseda Juncker zcela jasně řekl, že eh, Evropský parlament je parlamentem eura a samozřejmě diskutujeme s národními parlamenty, budeme diskutovat i dnes odpoledne, jen tak mimochodem. A e, samozřejmě jde o e, kontrolu e, legitimnosti která je zásadním prvkem. Takže tedy měli jsme diskusi minulý týden, máme zprávu pěti předsedů, zprávu Bresovu a jsem velmi rád, že teď máme příležitost si vyměnit názory s panem Dombrovskisem a s panem Moskovicím. Dám pět minut každému z nich na úvodní prezentaci a potom bude pět minut na otázky a odpovědi. Valdis, máte, Valdisi, máte slovo. Vážený pane předsedo, členové eh, hospodářského výboru, chci poděkovat za tuto příležitost výměně názorů o prohloubení eh, hospodářské a měnové unie. Jak všichni víte, před několika měsíci byla prezentována zpráva pěti předsedů s řadou důležitých myšlenek, eh, orientace práce v tomto směru a nyní eh, na Evropské komisi se zaměřujeme na eh, následnou práci a eh, přicházíme s konkrétními návrhy. Zpráva navrhuje postup ve dvou fázích. V té první fázi, která by měla trvat do roku 2017, chceme, se chceme zaměřit, co lze učinit nyní beze změn Eh, smluv, to znamená prohlubovat eh, stávající situaci a v druhé fázi se chceme zásadněji eh, podívat na architekturu měnové unie, jaké, pro, jaká propojení nám ještě chybí a co je třeba udělat pro posílení hospodářské a měnové unie. Jak řekl předseda Evropské komise pan Juncker ve svém projevu ke stavu unie, Eh, komise bezodkladně bude eh, pracovat na první iniciativě ještě před cyklem evropského semestru. My jsme vyslechli názory rady na eh, neformálním ECOFINu o víkendu a teď bude dobrá příležitost vyslechnout názory Evropského parlamentu a Evropský parlament skutečně již schválil dvě zprávy, zprávu Pervenc Baráš o ekonomické zprávě a ještě další zprávu o evropském semestru, eh, které jsou důležitými příspěvky pro naší práci. Co tedy konkrétně představují návrhy, na nichž teď pracujeme a jak budeme chtít Eh, realizovat zprávu pěti předsedů. Nejprve tedy ke zlepšení eh, rámce ekonomické zprávy. Tady už jsme učinili změny v evropském semestru letos. Lépe jsme jej zacílili, více jsme zaangažovali eh, evropské účastníky, včetně sociálních partnerů. Také jsme zlepšili výkaznictví a benchmarking, posílili jsme sociální dimenzi a budeme chtít v této práci pokračovat i v rámci dalšího evropského semestru a stále více budeme se zaměřovat na integraci eurozóny a na její dimenze. Za druhé, hovoříme-li o makroekonomické zprávě, budeme chtít eh, využít postup pro eh, eh, makroekonomické nerovno, nerovnováhy eh, intenzivněji, protože jak vyplývá ze zprávy pěti předsedů, ten postup existuje, ale aktuálně se nepoužívá. Jednou z oblastí, která je také ve zprávě pěti předsedů, je potřeba posílit eh, kompetitivitu k posílení eh, hospodářského růstu, a ekonomiky jako takové. Navrhujeme tady vytvoření systému vnitrostátních úřadů pro, eh, pro hospodářskou eh, soutěž eh, a také zavést faktory, které by nepředstavovaly další náklady. Za třetí, zvláštní důraz klademe na sociální dimenzi posílení využívání zaměstnanosti a sociálních ukazatelů a další posílení eh, sociálních partnerů. A zabýváme se také návrhem z té zprávy vytvořit eh, vlastně takový poradní fiskální orgán evropský, který by poskytoval eh, informace o fiskální politice. Ten orgán by měl být nezávislý, a měl by dohlížet na konzistentní provádění pravidel v čase a ve všech státech. No, taková úloha hlavního ekonomického analytika v Evropské komisi by mohla být dále posílena zavedením a, a přípravou této Evropské fiskální rady. E, třetí e, orientací nebo směrem práce, eh, ta se týká Evropské bankovní unie, mnoho práce již bylo odvedeno, ale eh, ještě některé důležité úkoly zbývá splnit. Zaměříme se více na to, co už bylo eh, dosaženo transpozice BRD a dohoda o vlastně přemostěvání financování SRF a e, také e, pojišťovací plány a, e, a dávky. To také vyplývá ze zprávy pěti předsedů. V první fázi by to mělo být zajišťovací schéma pro vnitrostátní záruční plány a v druhé fázi přejdeme k evropskému pojišťovacímu systému. Chceme posílit demokratickou odpovědnost a posílit instituce a chceme přijít s legislativním návrhem i vlastně nějakého externího e, zástupce eurozóny e, vůči e, Mezinárodnímu měnovému fondu a chceme také posílit vlastně dynamiku Evropského parlamentu, vnitrostátních parlamentů v makroekonomické zprávě a makroekonomickém rozhodování a tady můžeme dosáhnout konkrétního pokroku v rámci evropského semestru. Ku příkladu, zpráva vyzývá Evropský parlament, aby, eh, aby, aby debatoval eh, o eh, přehledu o ročním růstu ještě předtím, než se tomu tématu věnuje komise a aby se více věnoval dialogu o provádění dalších úkolů a velice rád vyslechnu vaše eh, návrhy a myšlenky eh, k tomuto návrhy. A ještě několik myšlenek té druhé fázi. Teď eh, zakládáme expertní skupinu, která by se zabývala tou druhou fází. Jde o prohlubování institucionální architektury ekonomické nebo hospodářské a měnové unie a komise bude chtít připravit bílou knihu o této eh, druhé fázi až do roku 2070. Tolik ode mě. Very much. No. Děkuji. A nyní Pierre Maskovici. Pane předsedo, drahý Roberto, eh, dámy a pánové, poslanky a poslankyně, já chci vřele poděkovat za toto pozvání, které jsem rád přijal. A skutečně to eh, padlo v hodnou chvíli kdy tu máme tedy tuto konzultaci, kdy se snažíme strukturovat naše úvahy. Je tu samozřejmě ta administrativní část, eh, mapování a tak dále, ale také je to velmi důležitá strategická politická fáze, kdy máme diskutovat o různých variantách, máme stanovovat harmonogram, ECOFIN a další. Eh, samozřejmě to bylo to zasedání v Lucembursku a eh, pracujeme v jsme v neustálém eh, kontaktu se všemi eh, zúčastněnými aspekty, eh, aktéry. Jsme tedy v situaci, kdy 19 členských států nespochybnitelně považuje euro za svoji jednotnou měnu, nechce se vrátit zpátky. Řecká krize uvažuje, ukazuje, že ovšem hospodářská zpráva, měnová zpráva eurozóny zatím je ještě nedostatečná a potřebujeme nějakým způsobem hledat odpovědi na e, otázky, e, které byly vyvolány. Musíme e, jaksi vnést život do některých pravidel, která zatím byla pouze na papíře. Zpráva pěti předsedů se snaží vyrovnaným způsobem směřovat k nové architektuře prostřednictvím následných a vzájemně se doplňujících kroků, prostřednictvím harmonizování našich ekonomik a prostřednictvím zvýšení solidarity prostřednictvím demok- demokratickými prostředky. A e, já osobně e, chci říci, že samozřejmě, že musíme začít fázi jedna, ale nezapomínat na druhou fázi, která pak dává projektu tu, eh, ten širší eh, politický a občanský rozměr. Ehm, pokud jde o tu první fázi, tak dovolte, abych se podělil o několik postřehů. Eh, dotažení bankovní unie, to je jakýsi testem, to my si jsme schopni a ochotni dál, jít dál, pokud jde o solidaritu, tak aby vzniknul nezbytný konsenzus, aby nevznikal ten takzvaný morální hazard a aby byly zaručeny také vklady, což je jakýmsi třetím pilířem to, to, té bankovní architektury. Kromě toho musíme vytvořit jasný mandát budoucích národních orgánů pro hospodářskou soutěž, dohled nad hospodářskou soutěží. To jsou orgány, které jsou velmi užitečné, které mohou posílit eh, eh, hodnověrnost naší Eh, hospodářské soutěže. Samozřejmě, že eh, musí to vzít v potaz nejenom platy, ale také eh, celou řadu dalších aspektů, včetně sociální dimenze. Tyto orgány, myslím, a tady se na to dívám pragmaticky, nemůžeme mít přístup paušální, který by všem vnucoval jedno, jeden jediný model. Další prvek fáze 1 se týká evropského eh, rozpočtového procesu a opět i tady bude potřeba formovat mandát. A státy reagovaly tedy na to odměřeným způsobem. Eh, chceme respektovat stávající pravidla spíš než vytvářet nové orgány. Byl také zmíněn risk rozředění zodpovědnosti. To je samozřejmě něco, na co musíme dát pozor. Ehm, musíme být také koherentní, pokud jde o dlouhodobé náklady a e, samozřejmě je tu, jsou tu určité aspekty externalizace ehm, u některých úkolů, které jinak budou Eh, v rámci komise nebo u komise. A ta první fáze by mohla eh, být nositelem jasného poselství. Eh, zbližování, konvergence, hovoří se v této souvislosti o evropském semestru. Myslím, že i tady se rýsuje konsenzus v rámci ECOFINu a dalších orgánů Eh, myslím, že budeme více strategičtí, eh, víc, budou, budeme mít více eh, tedy semknuté řady, pokud jde o strategie v rámci evropského semestru. Zmínil jsem fázi 1 a závěrem ještě slovíčko k fázi 2. Tato druhá fáze, to bude to skutečné prohloubení volající tedy po větší a hlubší solidaritě. Musíme tudíž samozřejmě toto je fáze, která je politicky citlivější a musí být v předstihu velmi dobře připravena. A já myslím, že již teď od podzimu je dobré začít uvažovat o v podobě této druhé fáze, aby mohla eh, skutečným způsobem oživit eh, vnitrostátní diskuze a nyní tedy je rolí komise předložit eh, návrhy, které sjednotí tyto jednotlivé národní diskuze. Eh, myslím si, že pokroku můžeme dosáhnout eh, neprodleně, bez dalších odkladů. Řecká situace, řecký případ, to je opravdu velmi aktuální záležitost, která volá potom, abychom spravidelnili naše, náš dialog, naše výměny, ale také na parlamentu, aby nějak určitým způsobem eh, stanovil, jakým způsobem eh, chce organizovat eh, tuto práci a vykonávat svou zodpovědnost. A my za naší stranu chceme vyslat jasný signál spolupráce. A jsem více než připraven se této výměny účastnit. Děkuji, děkuji eh, panu, Moskovi, panu Moskovičemu a za řečníky jako první Markus Ferber. Děkuji, pane předsedo, eh, pane eh, místo předsedo komise. Té zprávě Bere jsme upozornili na to, že tam nesmí být žádný element, který by eh, vlastně posílil eh, odpor v té hospodářské a měnové unii. Když čtu tu zprávu pěti předsedů, tak myslím, že eh, nejde že nejde spíše o vyhýbání se riziku a posilování, posilování rezilience a odolnosti, že jde spíše o vlastně přesouvání rizika, zevšeobecňování rizika. Eh, existují, nějaké další, existují nějaká další kritéria, a nebo nejde spíše o to se zaměřovat na to, co už bylo dohodnuto a zajistit tak, aby politická rozhodnutí eh, byla vlastně ještě stále činěna eh, ve členských státech, aby Evropa, Evropa vlastně nerozhodovala o akceschopnosti jednotlivých států. To byl problém v Řecku. A co se týče bankovní unie, právě před rokem jsme schválili právní eh, dokument, který předpokládá, že do poloviny roku 2019, ne 15, ale do poloviny roku 2019 se bude konat revize, do jaké míry vnitrostátní systémy se rozvinuly a jak stavějí vlastně na těchto dalších eh, opatřeních. Co se vlastně eh, zásadně změnilo od té doby, co jsme toto eh, v parlamentu schválili, proč vlastně je to tak stavěno na hlavu, že to musíme debatovat již teď v roce 2015. Myslím opravdu, že nejde o vlastně snižování rizika, ale o e, vlastně rozšiřování rizika na všechny státy. Minimálně je to názor naší frakce EPP. Jsou jiná témata, kde můžeme e, úžeji spolupracovat. Nejde o to, že by Evropský parlament stál v cestě. E, bohužel, Markusy, máte dvě minuty na otázky. A je potřeba toto respektovat i včetně koordinátorů Baldisy. Děkuji. Um, uh, uh, quite a few questions. Uh, so... Takže to bylo, to byla řada otázek. Uh, za prvé k té záležitosti uh, tedy hospodářské konkurenceschopnosti um, hospodářské soutěže. To samozřejmě zpráva pěti předsedů uznává že je tady dobrá připravenost na koordinaci fiskálních politik, ale že to musí být zasazeno do širšího kontextu eh, konkurenceschopnosti. To jednoznačně vyplývá ze zprávy pěti předsedů a řada eh, dalších směrů hovoří, hovoří například o makroekonomických nerovnováhách, nerovnováhách a právě těch eh, národních orgánů Eh, které se tím mají zabývat. Eh, ve zprávě pěti předsedů a teď navíc ještě tedy v návrzích komise je jednoznačná snaha nastolit rovnováhu mezi, jak to bylo zmíněno, sdílením rizika, združováním rizika na straně jedné a na straně druhé eh, sdílení svrchovanosti, dalo by se říci, tak aby všechny eh, země dodržovaly pravidla. Pokud máme mít jednotnou eh, měnu, měnovou unii, budeme muset jít oběma těmito směry a to je právě tedy ten směr, kterým ta zpráva pěti předsedů eh, se vydává. Pak je tady systém záruk vkladu. Tady se řídíme zprávou pěti předsedů, dohoda mezi parlamentem, radou a dalšími. Eh, jak víte, tato zpráva pěti předsedů je také zahrnuje eh, radu a parlament mezi dalšími předsedy. Bylo to eh, uznáno jako jedna, jeden z chybějících článků bankovní unie, třetí pilíř bankovní unie, takže Tady se teď navrhuje, aby se pokračovalo v práci, a to ve dvou stádiích. Jsou to samozřejmě určité, to si přiznejme, politické potíže, pokud jde o toto téma. Děkuji a následuje Pervanš Beres. Takže prosím, děkuji vám. Děkuji. Takže jste tu eh, ohledně následných kroků k právě pěti předsednictví. Eh, skromně toho, co řekl Paříž, Paříž Berlín, Řím, tak eh, je to debata, která obsahuje celou řadu návrhů, které je možno zohlednit. Takže, jaká je stávající situace? Tady nejde o to, jestli, jestli eh, tady následujeme zprávu pěti eh, předsedů, ale jestli skutečně situaci eh, měnové unie, jestli k ní přistupujeme v souladu s tím, co vyžaduje řecká krize a očekávání občanů. A já, když se dívám na návrh komise, když slyším ty návrhy, které formulujete, to znamená nový výbor pro konkurenceschopnost nebo rádu pro konkurenceschopnost, fiskální otázka. No dobře, to jsou dobře nové instituce, ale proč? E, říká se nám tu, že základní otázky budou řešeny ve dvou fázích. Ale co jsou to ty dvě fáze? Vidíme to riziko první. E, první je tedy jaksi ten byč a druhá etapa má být ten cukr, který ale možná nikdy nepřijde. Ale potřebujeme tu rovnováhu, rovnováhu, protože to je to, co nám může pomoci eh, dostat se dopředu. A před parlament tady stojí před eh, velkou změnou, která nevyžaduje eh, změnu smlouvy a která se týká eurozóny. A tady potřebujeme, aby komise skutečně odvedla svoji práci. Nejenom pokud jde o roční zprávu Eh, o růstu, ale aby skutečně vnímalo eurozónu jako integrované, integrovanou zónu, která vyžaduje celostní eh, přístup k investicím a celé řadě dalších aspektů. A poslední ještě slovíčko k pojištění vkladu. Eh, to je záležitost, pervanč, já se omlouvám, Pierre. Ano, samozřejmě, že příspěvek parlamentu je zásadní a drahá Pervanč, já jsem to zdůrazňoval. Zpráva předsednictví. To není žádná zpráva komise nebo návrh komise. K ní se připojili i další předsedové, včetně předsedy parlamentu a je třeba to vnímat v tomto kontextu. Já samozřejmě, eh, já nemohu než souhlasit s řadou věcí, které říkáš, byla by chyba, kdybychom eh, měli disciplinární fázi 1 a pak fázi 2, která bude odkládána na neurčito. To by nebylo správné. Je potřeba disciplína a také solidarita. Proto jsou ty dvě části, o kterých musíme uvažovat jaksi ve vzájemné spojitosti. A je, jestliže fáze 2, kde, která nad kterou se znáší samozřejmě určité eh, otazníky z hlediska určitých referent a dalších záležitostí. Je to možná trošku odlaženo, ale i tak už teď k tomu musíme přihlížet. Eh, eurozóna. Jistě eh, celostní přístup k eurozóně je přesně to, o co usilujeme. To znamená, abychom měli jasné rozpočtové dopady na úrovni celé eurozóny. Ale komise si musí zachovat svoji Eh, pravomoc eh, iniciativy právě, ale proto nechceme nutně nové instituce v první fázi. Pokud jde o záruku vkladů, tak eh, to, jak víme, budeme má mít tři fáze. Dohled, řešení a záruka. Záruka vkladu, tedy ta celková bankovní unie. A každá z těchto fází zahrnuje určitá těžká rozhodnutí, kterými je nutno projít. Děkuji. Máme ještě minutu, pokud chcete něco přidat. Takže Bert Luke. Yeah, guten Tag, Herr. Dobrý den, pane komisaři Moskoviči. Já mám otázku pro vás. A to z toho, že jste v interview hovořil o zřízení Evropského ministerstva financí, to jste žádal, chcete mít Evropského ministra financí, který by spravoval evropský rozpočet. V Anglii byl jednou král, eh, kterého známe jako Jana Bezemka, a myslím, že ministr financí by neměl vstoupit do dějin jako ministr financí bez peněz. Chci se tedy zeptat, jestli budeme mít ministra financí, z jakých finančních prostředků bude plnit své úkoly. Chystáte se nějakým způsobem ořezat ten stávající evropský eh, rozpočet? Rád bych věděl, k čí tíži, jaké vlastně peníze bude mít eh, Evropský financ, minister financí užívat a nebo chcete nařídit další daně a v tom případě bych rád eh, věděl, kolik tedy prostředků z daní dostane tento budoucí evropský ministr financí. A vracím se ještě k návrhu francouzského ministra eh, hospodářství, že by tedy Evropská unie by se měla stát velkou vlastně unii převodu. Vy jste eh, tento návrh v jednom interview také podpořil. Mě by eh, zajímalo, eh, do jaké míry počítáte s přerozdělováním, v jakém objemu chcete přerozdělovat v Evropské unii. Děkuji. Thank you. Jak již jsem řekl, já si myslím, že nastal čas debaty. A v té se mohou, může vyjádřit mnoho relevantních hlasů, každý má svůj pohled na věc. Jistě, že ty pohledy mohou být různé, takže eh, není. Eh, takže to je pochopitelné. I v té zprávě pěti předsedů a v řadě dalších jiných úvah o eurozóně se z této se zrodila ta idea té finanční kapacity eurozóny, Dalo by se tomu říkat rozpočet eurozóny. Ale je, zbývá vyřešit řada otázek, které nejsou uh, zodpovězeny. Je to pouze stabilizace nebo alokace zdrojů nebo přímo redistribuce. Jaký zdroj by uh, jak si byl uh, u zrodu této finanční kapacity? To jsou všechno věci, které je potřeba zodpovědět. Pracujeme tedy Eh, za pojednosti pan Mario eh, Monteho je potřeba rozhodnout se o daně eh, z finančních transakcí, na, kterém, na čemž 11 eh, členských států pracuje. Dále je to otázka zprávy eurozóny, jak ji můžeme zlepšit, efektivnit, jak by měla být eh, předseda euroskupina, jestli by měla mít permanentní předsednictví nebo ne, jakým způsobem, jestli to bude řešeno prostřednictvím rady nebo komise. To všechno je součástí těch otázek, které je potřeba vyřešit. A, takže to není e, tak jednoduché s tímto potenciálním ministrem financí, ale každopádně řecká krize ukázala nutnost zvýšení efektivity. Každý, má, každý z nás má určité názory, určitá přesvědčení, někdo takové, někdo jiné. Já myslím, že i v jenom v tomto sále jsou různé eh, rozmanité názory, diskuze, ale svobodná, to je jasný. Takže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 Ich habe noch Zeit. Die Frage an Herrn Dombrovskis. Ja, mám ještě čas uh, položit, položit otázku uh, na pana Dombrovského. Máte představu, jaké, jaké, před, jaké finanční prostředky by měl eh, mít eh, Evropský minister financí. Eh, otázku jsme pochopili, ale máme jenom 10 sekund. V této, v této diskusi jsme se soustředili na prohloubení Evrop, hospodářské a měnové unie a na, v rámci zprávy pěti předsedů. Každý, každý měl určitý příspěvek a mají příspěvky různé jednotlivé členské státy a v rámci těchto příspěvků budeme diskutovat o jejich příspěvcích a o návrzích tedy e, bilance. E, odkázal bych na e, řeč pana Junkra v ESM. A Michal Tojil má slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane místopředsedo Dumbrovský, vážený pane komisaři Moskovici. Já bych eh, chtěl eh, navázat eh, na vyjádření komisaře Junkra, který hovořil o sjednocení pracovního rámce a ekonomické zprávy. Oznámil, že ten six-pack a také pakt stability že by se měli dočkat přepracování. Chystá se komise v tomto rámci, v rámci své komunikace o flexibilitě kodifikovat? A druhá otázka. V různých usneseních Evropského parlamentu stále žádáme, a také jsme to podpořili pozměňovacími návrhy, že považujeme za nezbytně nutné mít nějaký eh, oficiální rámec pro eh, insolvenční právo. Chystá se komise přijít e, k tomu s nějakou iniciativou, e, aby e, eurozóna nebo pro všechny členské státy vznikla nějaká úprava, co se týče insolvenčního práva, jak, jak si prostě pro stát? Děkuji. Děkuji. Kdo chce odpovědět? Pan Domrovský. Takže tedy v zásadě zde jsou dvě otázky. První se týká toho, packu a dvojpeku eh, prací, na které se s ní zaměřujeme. Eh, z těch bych chtěl zdůraznit eh, zlepšení makroekonomickou zprávu Evropské unie a také implementaci a aplikaci packu a dvojpaku. Takže to tedy teď je eh, na, naš, na naší agendě a samozřejmě budeme mít konkrétní návrhy v následujících týdnech a měsících. A pokud jde o e, přeskum sixpacku a dvojpaku, o tom se také diskutovalo samozřejmě, e, pokud e, jde o identifikaci potřeb a legislativní přeskum. A pokud to bude nutné, tak se, bychom se zaměřili spíš na určité tý zacílení, určitý přeskum zacílený na konkrétní oblasti, které je třeba přeskoumat, pokud tedy dospějeme k názoru, že to je třeba. A také jste se zmínil o flexibilitu komunikace. Fakt je, že eh, nejde eh, mít flexibilní komunikaci bez eh, přesných pravidel pro komunikaci, takže samozřejmě v tomto rámci je třeba také revidovat a dvojpek. A pak zde je otázka týkající se zákonů nebo legislativy o nesolventnosti států. Tohle to je návrh, který má větší dosah a když eh, hovoříme o vývoji Evropské unie, tak potom, když připravujeme návrhy týkající se EDIS, eh, e tak se taky zaměřujeme eh, na pravidla eh, makroobezřetnosti. To se týká dohledu nad bankovnictvím a pravděpodobnosti potřeby využít Eh, fond eh, jednotného řešení nebo EDSM. Eh, každopádně to řešení týkající se pravidel makroobezřetnosti vyžaduje u E, určité úvahy e, týkající se jednotlivých pravidel, ale zároveň e, daleko sáhlejší pohled týkající se nesolventnosti států a pravidel, která to budou říci, řídit. Každopádně je to věc, o které teď jednáme nebo o které rozmýšlíme v rámci pravidel posílení eh, makrosolventnosti. Ještě stručná doplňující otázka, kdy můžeme počítat eh, s eh, obecným návrhem přepracování. To je změna, která by vyžadovala změnu smluv Takže to bychom museli zvažovat v kontextu eh, změny smluv. Eh, co se týče zprávy pěti předsedů, počítá se s tím do toho druhého stádia. Komise to podporuje a navrhne to, eh, co nejdříve bude moci. Děkuji, Dimitris Papadimulis. Děkuji, pane předsedo. Pane Moskoviči, když člověk srovnává realitu eurozóny s návrhy které komise předložila, nebo se zprávou pěti prezide, předsedů, eh, tak eh, eh, docházíme, nebo tak to, k čemu docházíme, je zcela velké zklamání, protože zde jde o zvýšení dluhu jak veřejného, tak soukromého, dále zvýšení nejistoty už tak nejisté době. A vy jste nedávno řekl, že eurozóna potřebuje větší větší solidaritu a více demokracie. Dobře, e, to je tak. E, to, aby se stalo fakty, tak se musí stát eh, metodou v rámci Evropského společnosti, která se bude používat pro lepší zprávu. A teď hovoříme o, o skupině eh, eura. A zde jsou hlavní skupiny nebo hlavní hráči a kompars a nic se nedělá s tím. A jak to tedy bude udělat? Jak se bude ale pokračovat? Co, co bude po roce 2015? Pokud jsem dobře rozuměl panu Dombrovsky Somvi, všechno se bude znovu přeskoumávat, ale e, vždyť máme e, architekturu, která je špatně udělaná, ta se bude přeskoumávat, je třeba něco udělat. A vy jenom tím, že tlačíte, se pohybujete eh, velmi pomalým eh, tempem a jenom všechno svádíte na řeky a ve skutečnosti snad nejdete dopředu ani jako želva, ale spíš zpátky jako krab. Já říkám, že zde chybí solidarita. My říkáme, že eurozóna se změnila v rozšířenou zónu, která nemá žádný rámec. A ptám se, není třeba to změnit? Like to answer. Kdo by chtěl odpovědět? Ano. Mně se zdálo, že to eh, směřovalo tak trošku na mě. Pokud tedy eh, jde o mě, tak já se, si myslím, že rozhodující je fáze 2. A to říkám v potřetí, jsem přesvědčen, že musíme okamžitě bezprostředně začít o této fázi uvažovat, protože ona není nijak e, absolutně odpojena od té první fáze. Jinak by hrozilo to přesně, eh, na, na co upozorňovala, před čím varovala paní per, eh, Beres. A eh, jinak rozhodně to nemají být nové mezivládní orgány, kterými bychom vyřešili naše problémy, ale je zapotřebí stávající systém zefektivnit a využít některé pragmatické zdroje, které máme, včetně vztahu mezi parlamentem a komisí, zatím bez modifikace smluv, i když z dlouhodobějšího hlediska a z hlediska ambicioznější optiky tato, tuto změnu smluv nelze vyloučit. A já vás i v rámci rozmanitosti, kterou tady máme, chci vyzvat k co možná největší ambici v této záležitosti. A e, Čili pak jsou tu další faktory, které jsou pro nás důležité, a to je větší růst a více eh, zaměstnanosti. Eh, tady jde o to, abychom přesně eh, uplatnili ten klíč, což je lepší ekonomická zpráva, lepší demokratické zastoupení. Rozpo- zachování rozpočtové konsolidace, teď eh, to má z rozpočtového hlediska tyto reformy spíš neut, zdá se, budou mít spíš neutrální eh, dopady. A v budoucnosti je potřeba vzít potaz i otázku nerovnosti a investice, což je samotné jádro veškerých návrhů této komise. Pane místo předsedo Dombrovsky, si chcete něco dodat? Myslím si, že to byla širší otázka, ale E, komise se zaměřuje také nebo pracuje také na evropském semestru, aby byl daleko více zaměřený na posílení ekonomického růstu a vytváření pracovních míst, protože to jsou priority našeho evropského semestru spolu se stimulací investic, reformami a infrastrukturními reformami a když se podíváte na měnovou politiku například, tak zde máme i kvantitativní uvolňování a udělali jsme spoustu práce pro to, abychom ekonomicky oživili Evropskou unii a eurozónu. A budeme to dělat i nadále. Děkuji vám. Filip Lamberts. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Zcela upřímně, když to poslouchám, tak si eh, nemyslím, že eh, to víme, že to je eh, urgentní, ale že je tak, že, že reagujete na tu, to urgentní potřebu zachránit euro a evropskou integraci. Prokázalo se, že můžeme být specifický, pokud jde o otázky týkající se krize. Z, na, z ekonomického hlediska bez mechanismu finanční solidarity solidarity euro je ztraceno. Vy jste se eh, dotkli eh, finanční solidarity bankovní unii a soukromém sektoru, to je pravda, ale neslyšel jsem nic o finanční solidaritě ve veřejném sektoru. A znamená to tedy, že dáváte přednost práci eh, na evropském rozpočtu a nebo evropském schématu zaměstnanosti a jak ho budete financovat. Já, když jenom příspěvky zdaní, je to otázka politicky naléhavá, protože když vidíme, že je podpora další integrace Evropské unie, a, e, tak vidíme, že Eh, ta se ve skutečnosti snižuje a docela rychle. A když se podíváme na tu dvojí hrozbu nerovnosti, hovoříte o eh, vytváření pracovních eh, míst, ale máme zde velkou chudobu. Je daleko větší chudoba a nerovnováha, než byla. Takže ta solidarita je daleko menší, než by měla být. A mám dvě otázky. Jedna se týká nerovna, nero, Eh, rovnosti. A eh, eh, tento parlament hovoří o ukazatelích nerovnosti a chudoby a o tom jsem nic neslyšel. Vzhledem k tomu, že máme nová pravidla, musíme je uplatňovat. Takže vás přeruším, děkuji vám k těm fiskálním nebo daňovým, k daňové, k eh, fiskální unii. Když se podíváte na zprávu pěti prezidentů, tak se eh, tam eh, se hovoří o otázce fiskální unie a také o fiskální stabilizační roli nebo Eh, prác, úloze týkající se eurozóny a ta se nebude provádět jenom na úrovni jednotlivých států, ale podle zprávy pěti předsedů se předpokládá, že se e, uskuteční fáze dvě, kde bude fáze konvergence a jaký se, jakési půlování národních e, rozpočtů. E, takže je vytvořen určitý E, plán nebo projekt, jak vytvořit nebo jak použít tento automatický evropský stabilizátor. A kromě e, toho tedy je to, e, ta, ta zpráva předpokládá tedy eurostabilizátor ve fázi 2, což bude jedna z z úloh, kterou se bude zabývat expertní skupina, takže vytvoření té expertní skupiny je také věcí fáze 2 a do roku 2017 předpokládáme bílou knihu a je to jedno z témat, které zde budou, čili fiskální unie daňo, je e, součástí zprávy pěti předsedů a součástí naší práce. E, takže je samozřejmě, jsme k dispozici, abychom pracovali na nových ukazatelích a e, na indikátorech. E, každopádně je důležité zajistit kvalitu veřejných výdajů. Demokratické odpovědnosti. Euro skupina je pravděpodobně nejlepším příkladem nezodpovědnosti a netransparentnosti. Co s tím chcete dělat? nemůžete říkat, že to vyžaduje změnu smlouvy, protože Euroskupina ve smlouvě není. Je, je, je ve smlouvě jako neformální orgán. K demokratické odpovědnosti. Tak my budeme mít řadu návrhů na posílení naší spolupráce s Evropským parlamentem i národními parlamenty. To jsem konec konců zmínil už na úvod. A my tady nezastupujeme euroskupinu, ale Evropskou komisi. Ale jsme ochotní pochopitelně vést i širší diskuzi eh, na téma zdemokratičtění eh, demokratické odpovědnosti orgánů rady. Stephen Wolf, děkuji. Dotažení hospodářské a měnové unie, to je název zprávy pana Junkra. Eh, jsou tu krásné nadpisy v každé kapitole, například konvergence, prosperita a sociální soudržnost. Pan Dombr, pane Dombrovskis, má otázka na vás na základě toho. Vy jste řekl, že bude potřeba změna smlouvy. Kdy, jak, v jakém eh, časovém rozměru, v jaké eh, země, jakých zemí by se to bylo týkat, které by do toho měly být zapojeny. Ale hlavní otázka, má otázka směřuje na vás, pane Moskoviči. V loňském roce v, tomto, v této sněmovně jsem vám položil následující dotaz. Zda e, uznáváte e, Evrop, Evropu masové nezaměstnanosti, masové chudoby, jestli jste si vědom toho, že lidé v Řecku umírají e, jako nikdy předtím. A vy jste říkal, že to není Evropa, kterou, rozezna, kterou rozpoznáváte, kterou znáte. A přesto Vidíme teď Řecko naprosto eh, vykleštěné, ponížené eh, a zastuzené vaší organizací. Eh, Evropa je teď v situaci jakéhosi lockdownu, kdy hranice se znovu zavírají. A teď tu máme, a přitom tu máme six-pack a two-pack. Ale já tedy opravdu nevím jak to je s tím, s tím Tupekem a Sixpackem. Tupak byl snad ten zpěvák, který měl uh, písničky jako například Lunatic, nebo jak dlouho uh, mě budou oplakávat. No mě by zajímalo, uh, jak, to, uh, jak dlouho budou ti chudí a zranitelní oplakávat vás, až tu nebudete vy a Evropa. Takže já chci odpověď tou vší chudobou. Stále říkáte, že je to Evropa, kterou nepoznáváte? Takže eh, pokud jde o změnu smlouvy, tuto chvíli nemáme žádné specifické návrhy ohledně toho, kdy přesně by mělo ke změně smluv dojít. Zpráva pěti předsedů to rozděluje na dvě části. V první části 2017 co můžeme dělat bez změny smlouvy. Čili teď. Bez z legislativních změn či s nimi. Následně vytváříme skupinu expertů, která připraví eh, návrhy pro druhou fázi eh, toho, o čem hovoří zpráva pěti předsedů, kde už pravděpodobně bude potřeba změna smluv a kdy eh, budeme mít připraveny odpovědi na tyto otázky. Zatím nemáme žádný harmonogram ohledně rozsahu změn smlouvy a jakých, eh, jaké eh, země to bude zahrnovat, no tak změna smluv již z definice zahrnuje všechny státy. Já si vzpomínám na naše výměnu názoru, pane Wolf, a kde tedy když jsem od, já rozhodně neignoruji problémy, eh, o nic eh, eh, méně, o nic více než vy. Víme, jaké jsou problémy s nezaměstnaností, chudobou a migrační krizí. Ale ne, nevidím to stejně z hlediska řešení. Já si myslím, že se na to nemůžeme dívat negativistickým, katastrofickým způsobem. Evropa rozhodně nikoho neoklišťuje a neponižuje. Snažíme se tu dohromady přijít s řešeními, které přinesou ty potřebné reformy a financování i pro země jako, země jako je Řecko. Je to Evropa, která přistupuje i k migračním otázkám humanit, humanistickým, humanitárním způsobem, a která nepřistupuje k ultranacionalistickým a xenofobním reakcím. Je to Evropa, která je schopna se politické konstrukce a přesně jak řekl pan Juncker, nej, netrpíme přemírou Evropy, ale nedostatkem Evropy. Není tu dostatek Evropy eh, v této eh, unii dost unii, unie v této Evropě. A to je ta skutečná proevropská odpověď, ke které se hlásím. Děkuji, Bernard Mono. Jak, je, pane komisaři, od voleb k volbám jsou lidé stále více euroskeptičtí, teď jsou znepokojeni migranty, krizí eura, nezaměstnaností. A jediné, co eh, mi, jediná odpověď je eh, dokončení ekonomické zprávy. I když jsou tu eh, samé neúspěchy, ne, jenom přidáme, přidáme na plyn více Evropy, více solidarity. Zpráva pěti předsedů, kterou podpořili pan Oland, tady v podstatě se snaží jak si eh, přijít nějaké zkratce ke eh, ekonomické eh, vládě. Je to jakási vláda, vláda Sachs, Goldman Sachs, v této v oligarchii pěti předsedů se tady vnucují řešení státu A co třeba referendum? Hovoří se tu o nějakém referendu? Ne. A jestliže eh, zdá se vám normální, že to bude ministr financí a pět předsedů, jaký, jaká je skutečná přidaná hodnota ministerstva financí a jaká bude konečná fáze této unie. Já to opakuji, tato jednotná měna, to je eh, skutečná eh, historická odchylka, je to deformace. Eh, a pro, my se tady snažíme za každou cenu zachránit euro, abychom zachránili eh, soukromé banky a eh, jestli nám jde o občany, to tedy nevím. Od Maastrichtské smlouvy jen zažíváme negativní dopady vaší ideologie. Je to skutečná Evropská sovětská unie jak eh, to říkal Vladimír Bukovský, který říkal, já jsem žil ve vaší budoucnosti a nefungovalo to. A eh, řecký, řecká situace je toho důkazem. Je to vlastně jakési programové zhroucení. Já se nechci specializovat na odpovědi, tedy eh, na lidi vašeho politického přesvědčení a vaší politické Eh, frakce. Tady bylo spíš víc sloganů než otázek, ale eh, každopádně všechny otázky, které máte, mohu vás odkázat na těch pět eh, předsedů. Jsou to prostě předsedové, legitimní předsedové stávajících evropských institucí. Ale podívejte se, nevím, jestli vás to šokuje, ale já tu sedím vedle Valise Donsbrovského. A jsou tu lidé, kteří ví, co to byl sovětský svaz, kteří se zbavili tohoto juha a kteří rozhodně nevní, necítí žádnou nostalgii po e, sovětské éře. Oni se osvobodili e, a e, to, tohoto velmi škodlivého, zbavili se toho škodlivého dědictví komunismu a Evropa jim otevřela svou náruč. Takže odkazovat na sovětský svaz, to nemá vůbec žádný smysl, to je protimluv historický a je to nedůstojné Evropského parlamentu. Uh, well, I think... Valdis Dombrovskis, myslím si, že Pierre uvedl velmi dobrý příklad a také si myslím, že když čelíme tomu euroskepticismu. Prostě je to pravda, ale nejlepší eh, odpověď, kterou můžeme dát, je zajistit ekonomický růst, zajistit prosperitu, zajistit smysluplnou budoucnost Evropské unie a ukázat evropským občanům, že jim bude lépe v Evropě než bez Evropy. Děkuji vám. Bych odpověděl panu Moskoviču. To myslím, že vůbec neodpovídává, protože po ref, v referendu pořád pokračuje tato tendence k jakému si novému, eh, novému eh, Rusku. Už je to 25 let skoro od Maastrichtu a pokračuje to dál, nevíme kam až to zajde. Pablo Zalba. Pablo Zalba Selva. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, panové komisaři. Všichni souhlasíme s tím, že první kroky, které musíme udělat, je zavést evropský systém za zaručení nebo pojištění vkladů. Pan Moskovič hovořil o morálních rizicích a také o disciplíně. A mám otázku na oba komisaře. Zda si myslí, že je třeba pokročit v té odpovědnosti a disciplíně dříve, než budeme mít evropský systém pojištění vkladu, anebo že to není potřeba, tak jak se o tom, eh, o tom eh, jak se zmiňovali předtím, o odpovědnosti a disciplíně. A dále, jak říkal pan Moskoviči, je třeba, aby větší demokratickou legitimitu měl celý tento proces integrace, který eh, probíhá. A děkuji panu Moskovičimu za Eh, to, že opakoval eh, slova eh, prezidenta Junckera, předsedy Junckera, který hovořil o Evropském parlamentu jako o parlamentu eura. A je otázka, zda musíme vytvářet, nebo zda bychom neměli vytvořit parlament čistě pro eurozónu. A já se chci zeptat pana Moskoviči, zda zde jde o nedorozumění nebo o e, skutečnost, ke které prochází. Děkuji, Začínáme, začneme Valdisem. Děkuji vám. K pojištění vkladů obecně je to otázka následnosti kroků, protože je jasné, že e, pro, pro, při prohoubené ekonomické a monetární unii směřujeme a potřebujeme více solidarity a dále jdeme, eh, no, nebo směřujeme k většímu sdílení svrchovanosti. A to znamená, že všichni aktéři se budou řídit stejnými pravidly. A duch zprávy pěti předsedů vyjadřuje to, že oba tyto směry probíhají zároveň a myslím si, že to bude důležitá věc taky pro Evropskou komisi, aby vytvořila eh, dobrou eh, rovnováhu mezi sdílením rizik a sdílením svrchovanosti aby eh, díky této rovnováze eh, bylo dosaženo eh, dohody se spolu legislativci. Děkuji vám. Euh, Pokud jde o parlament eurozóny, tak ne. Není tady žádný rozdíl s panem Junkrem. Nikdy jsme nehovořili o vytvoření nějaké externí instituce oproti této. Mám tu tři instituce, eh, včetně parlamentu. Já jsem byl místopředsedou eh, v radě eh, v, v radě ECOFINu, teď jsem členem komise. Je to právě parlament, který je skutečným parlamentem eurozóny, tedy Evropský parlament. Ale k čemu dochází? Jsou to určité formy organizace uvnitř parlamentu, mezi zeměmi eurozóny, aby bylo možné nějakým způsobem posílit demokratickou kontrolu eh, nad rozhodnutími těch jednotlivých instancí eh, eurozóny. A já myslím, že se nad tím zamýšlí předseda tohoto výboru, předseda parlamentu a další. A to je smysl eh, tedy těch návrhů a úvah pokud jde o bankovní unii, tak víte, že to začalo za komisaře Barnieho. To byla situace nesmírně svízelná, pokud jde o pevnost našeho systému. Jde o tři e, etapy. Jednak otázka e, dohledu, e, dozoru dále, otázka řešení problematických situací a pak eh, tedy ta situace, ta otázka záruk, do které eh, se chceme teď pustit. Thank you. Eh, děkuji vám. Děkuji vám za tu třetí nohu. Dozor E, kontrola, e, řešení a e, nyní tedy ty orgány jako třetí. Já jsem se účastnil zasedání ECOFINu, měli jsme, eh, až když budeme mít podstatný rozpočet eurozóny, tak samozřejmě eh, budeme moci mobilizovat tyto prostředky k řešení nekonzistentností, takže tyto principy jsou jasné a dalším řečníkem je Hukba. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Eh, v rozporu s na, nadpisem té zprávy, co tady chybí, je otázka zaměstnanosti. Přitom to je uhelný eh, kámen, eh, jakýsi průřezový cíl, protože eh, občané prostě potřebují zaměstnanost jako denní chléb. Nejde jenom o konkurenceschopnost, zapomíná se na sociální dimenzi. Navzdory tomu, co nám sliboval pan Juncker dříve, když říkal, že to je komise poslední šance a že to bude sociální systém trojího A. Přitom nehovoříme o minimálních platech a dalších věcech, to je škoda. Eh, další výtka, kterou mám, je, že jsou eh, tady zmiňovány mechanismy, které jsou na hranici svých eh, limitů. Má, zpráva mé kolegyně Bermans Bereš jasně ukazuje, že potřebuje znovu zvážit tyto politiky. Nehovoří se tady například o veřejných investicích a ukazuje se, že ta brzda těch veřejných investic skutečně brzdí eh, ekonomický rozvoj. Já teď nemyslím o nějaké jenom neplodné výdaje, ale o skutečné eh, veřejné investice. Eh, dále, demokratická kontrola. Já si myslím, že to by mohlo začít tím, že bychom hovořili, diskutovali s těmi pěti předsedy, ale nejde jenom o slova, jde také o činy. Říká se, že je tu demokratický deficit, to řekl i pan Juncker, Eh, když eh, nastupoval do své funkce. A co se s tím od té doby stalo? Poslední plán pomoci Řecku. Kdo bude zodpovídat za jeho selhání si úspěch? Trojka, komise, MMF, eh, Evropská centrální banka nebo kdo? Dále, jak vnímáte tu fiskální radu? Omlouvám se, omlouvám se, ale musím vás přerušit. Kdo chce odpovědět? Sedm rok. Uh, OK. uh, thank you. Děkuji. Padlo zde poměrně mnoho otázek. Nejprve tedy k otázce nezaměstnanosti. Já jsem už v úvodu řekl, že v kontextu uh, změny evropského semestru je jasný záměr lépe využívat zaměstnanosti a sociálních indikátorů v makroekonomické analýze. To je tedy plán, který se chystáme realizovat. Zpráva pěti předsedů neposkytuje všechny otáz, odpovědi na všechny otázky. Existují i další iniciativy komise, které se zabývají nezaměstnaností a již letos chceme přijít s návrhem balíčku zaměstnanosti nebo zaměstnatelnosti, kde řešíme řadu důležitých otázek. Jak řešit nezaměstnanost eh, celoživotního učení, odborného vzdělávání, Eh, efektivního přeškolení dlouhodobě nezaměstnaných a neschody mezi existujícími profesemi a potřebami trhu a iniciativu zaměstnanosti mladých. Záruka pro mladé a jejich zaměstnanost to byla jedna z iniciativ komise, kterou již komise převzala od předchozí komise a z předchozích rozhodnutí rady a pokračovala na ní v práci prioritně tak eh, aby bylo možné poskytnout další doplňkové financování pro záruky pro mladé, tak aby je členské státy mohly realizovat bez toho, aby byly omezovány rozpočtovými eh, nedostatky. Nesouhlasím s analýzou, že nová dohoda o Řecku je selháním. Já si myslím, že běží o úspěch, že se nám podařilo dosáhnout této dohody i přes velice obtížné okolnosti, přes velice sporné, kontroverzní debaty. Grexit by býval byl selháním. Teď se musíme zaměřit na realizování tohoto programu a strukturálních reform, které by měly obnovit finanční stabilitu Řecka a musíme se snažit Řecko vrátit do paktu ekonomického růstu a komise se tomu všemu věnuje intenzivně. Chce zajistit, aby tento program byl naplněn. Děkuji. Děkuji Ivana Maletič. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, pane místopředsedo a pane komisaři. Já chci říci, že si vedete velice dobře, co se týče zjednodušování a, a, a sjednocování procesu evropského semestru a také co se týče vašich návštěv v členských státech, kde e, zvyšujete povědomí a debatujete o e, reformách, které je třeba provést. To je důležité. Vím, že ve zprávě poukazujete na potřebu silnější koordinace ekonomických politik ale chci se vás také zeptat, jestli zamýšlíte a v tom případě jak posílit koordinaci mezi hospodářskou politikou a dalšími politikami. Zde jste hovořili o zaměstnanosti, ale máme také soudržnosti, soudržnost sociální, výzkum, digitalizaci, energetickou unii, inteligentní specializace, městskou agendu a mnoho dalších politik a já jsem v mnoha členských státech slyšela, že jim schází koordinovanější přístup eh, od Evropské komise. To je tedy moje první otázka. Druhá otázka se týká specifik Chorvatska. V současné době probíhá v Chorvatsku veřejná debata o řešení vlády, co se týče švýcarského franku. Jaký je váš názor na tuto otázku? Vím, že mluvčí řekl, že je předčasné reagovat vzhledem k tomu, že je to ještě ve stádiu návrhu a zákon nebyl schválen. Myslím si ale, že e, návrh je cenější než reakce ex post, až by tento zákon byl schválen. Máte na to nějaký názor? Ráda bych jej slyšela. Děkuji. Dobře. První otázce koordinace různých politik. Tady vás mohu odkázat na pracovní program komise, který pokrývá různé politiky a poskytuje obecný přehled o tom, co děláme a jak obecně vypadá naše vize Evropy. Odpovědi tedy lze nalézt v pracovním programu komise. Evropský semestr je eh, specifická aktivita. V tomto evropském semestru a budeme v tom pokračovat i dále, je, my jej chceme ostřeji zacílit na eh, hlavní socioekonomické výzvy, před kterými členské státy Eh, stojí. Nechceme všechny otázky řešit pomocí evropského semestru, chceme spíš evropský semestr zacílit na hlavní problémy. A potom vaše druhá otázka, která se týká švýcarského franku a zákonů s nimi spojených. To je otázka, před kterou stojí několik členských států právě teď zkoumáme některé ty návrhy, ku příkladu Chorvatska a také Polska. Z obecného hlediska možná by nebylo špatné, kdyby členské státy eh, zavedly opatření eh, k pomoci eh, zranitelným dlužníkům, ale tato opatření musí respektovat Eh, zásady eh, smluv o volném pohybu kapitálu a musí být úměrné, proporcionální. Neboli my tu otázku nyní zkoumáme. Eh, chorvatská a polská legislativa je ještě stále ve stádiu zrodu, takže nemůžeme se k tomu finálně vyjádřit, ale co se týče Chorvatska, už jsme vydali CSR eh, v tomto evropském semestru. Poukazovali jsme na potřebu nalézt řešení, které bude úměrné a v souladu eh, s právním základem a eh, s tím pomoci dlužníkům, kteří jsou v nejhorší situaci. Jde tedy o to, jak chorvatské úřady zareagují na tato kritéria. Děkuji, Udo Bulman. Eh, pane komisaři, ten příspěvek eh, který zde chci pronést, eh, se týká jedné myšlenky. Mám dojem, že nás realita předbíhá. My si tady vyměňujeme koncepční myšlenky. Mnohé členské státy zažily externí šok světové finanční krize a ještě jej nepřekonali. Eh, některé státy mají nezaměstnanost mladých kolem 50 procent eh, reformy se nepodařilo realizovat a k tomu jako Evropská unie eh, jsme stále ještě nenalezli zpět hospodářskou dynamiku, abychom kompenzovali tyto dopady. A teď se nacházíme v situaci, kdy v nadcházejících letech budeme muset integrovat miliony uprchlíků, chceme je integrovat a to, doufajme, by se mělo podařit tak, jak to popsal komisař Moskoviči, to znamená v rámci humanity a solidarity. Ale co to znamená ve fázi 1 pro, naše, pro naši fiskální strategii? Jaké další eh, impulzy v té fázi 1 nám pomohou toto zvládnout. My máme v Německu bohaté zkušenosti s integrací eh, uprchlíků miliony po druhé eh, světové války, ale to vlastně Eh, je pro rostoucí ekonomiku a ne pro ekonomiku v problémech. O tom musíme hovořit, jak toto zvládnout. Co se týče zásadních reform, eh, fiskálních, eh, fiskálních instrumentem. To nemůžeme odkládat do fáze dvě, ke které vůbec nemusíme ani dospět, když toto budeme stále takto odkládat. Jaký tedy máte dojem, když hovoříte s ministry financí o teď nastává imobilita. My bychom nechtěli další imobilitu. Kde je prostor pro tuto debatu? Jakým způsobem toto řešit? Uplynul čas. Prosím. Z, z definice my nejsme ministři vnitra. My jsme komisaři, kteří jsou mm, tady v rámci ECOFINu se účastní, nebo na euroskupině. Ale pane Bulmane, ne, není to tak, že by nás realita předvíhala a pouze čelíme velkým výzvám demokrat, demografickým, ekonomickým. Nemůžeme samozřejmě v této zprávě odpovědět na všechno. Snažíme se specificky zlepšit zprávu eurozóny. A pokud dovolíte, tedy jaký je reálný stav Evropské unie v Evropské unii. Já se na to dívám tak, že máme Evropskou unii a eurozónu, která je daleko lépe vybavena, eh, aby eh, čelila šokům než v roce 2007-2008. Eh, bankovní unie je nezbytný nástroj. Vytvořili jsme systém stability, který dřív neexistoval. Máme, ozdravili jsme veřejné finance v většině evropských států. Máme strukturální reformy, opatření k investicím. Takže je to daleko solidnější situace, je, samozřejmě začíná se dostat oživení, které musí být ještě urychleno. Zároveň stojíme tedy před těmi výzvami, které jsem zmínil, které eh, zcela potvrzují to, co jsem řekl. Ti, kdo chtějí, chtějí, chtějí eh, to znamená, že musíme mít ambiciozní cíle, pokud jde o zprávu eurozóny. To je právě smyslem té zprávy pěti předsedů potřebujeme nové, novou fázi společného myšlení, zlepšit i disciplínu, i solidaritu. Nové nástroje, to ano, musíme posílit to, jak již plníme pravidla, ale také musíme do budoucna uvažovat o politické unii. A pak je to otázka migrantů. To řešili ministři financí na, při svém pátečním neformální schůzce a pan Gualtieri tam byl. My jsme vyzváni, abychom se zabývali ekonomickými dopady migrační krize, což uděláme v rámci našich pravidel. Konec konců od toho tu jsme, abychom zajistili, že pak stability a růstu bude aplikován, abychom viděli, co může vyplynout z těch či o něch okolností. Budeme už se spolupracovat s radou i parlamentem, eh, bude, my s nimi mluvíme, oni budou plnit svoji roli. Thank you very much. Děkuji. Werner Lange. Ja, vielen Dank. Äh, meine Fragen... Děkuji. Moje otázky jdou na pana Moskovičiho. Vy jste právě zdůraznil, že jste pracoval ve všech třech institucích a já jsem trochu překvapen, když to všechno slyším. Jak eh, zodpovídáte na tyto eh, otázky? Od eh, začátku slyšení vlastně neodpovídáte konkrétně a teď Eh, vlastně patříte k instituci, která má sama eh, právo iniciativy legislativní a má tuto povinnost také. Vy jste řekl, že každý má právo na svůj názor, ale my od vás chceme odpovědi, konkrétní odpovědi. A to je první otázka, kterou stavím, je otázka, jakým způsobem má být ta finanční dimenze eh, dalšího, tedy Evropského budoucího ministerstva financí. Vy hovoříte o e, zachování výsad komise. E, znamená to, že vlastně e, se to řešení krize má přebudovat na, nějaké, na nějaký nástroj financování komise a nebo myslíte, že po, že po finanční krizi a ESM ještě teď přizvete k odpovědnosti ty, kteří nezodpovídají za to, že některé ty, co některé vlastně velké banky v Evropě způsobily? to celé vlastně eh, nedává žádný, žádný, eh, žádnou logiku, žádný koncept, když nemluvíte jasně. A potom kolega Luke a jeho otázka, kterou opakuji, odkud mají přijít peníze pro toto ministerstvo financí a eh, bude je chtít francouzský minister hospodářství vzít z rozpočtu pro zemědělství, tam, se, jo, tam je dostatek rezerv. Já bych rád od vás teď slyšel konkrétní odpovědi, co eh, komise eh, co komise chystá a ne tedy eh, přenášet riziko na malé, na malé vlastně drobné jednotlivce, kteří spoří. Pane poslanče, já zopakuji, co jsem řekl, to je mé stále přesvědčení. Jsem členem komise, která má monopol iniciativy. A samozřejmě Máme tu, pan, máme tu prezidenta komise, pana místopředsedu Dombrovsky se um, ehm, připravujeme konkrétní rozhodnutí v nadcházejících měsících, ba dokonce týdnech, eh, týkajících se fáze 1 zprávy pěti předsedů, která se bude týkat toho orgánu pro konkurenceschopnost, bankovní unii, což jsou zásadní témata. Prostě práce je v běhu, děláme, eh, pracuje se na tom. Pak je to také fáze 2, což je fáze trošku vzdálenější. Dva, 2017 a dál. A nikdo, nikdo zatím nemá odpovědi na tyto otázky. Debata začíná teď. Analýzy, analýzy začínají teď a já jsem byl členem rady a francouzské vlády a já si vzpomínám na francouzsko-německý příspěvek podepsaný eh, kancléřem a francouzským prezidentem, který se týkal té finanční kapacity. A tato otázka je nyní na stole ve Francii, v Německu, v Evropě. A doufám, že se nad tím otevřeně zamyslíme co nejkonkrétnějším způsobem. A já nepředstírám, že mám eh, nějaké zázračné odpovědi, ale musíme si položit tu otázku, ten problém a to nás pak přivede i k nějakému řešení. Vice President Dombrovskis, would you like to... Pan místo předseda Dombrovskis. K tomuto mám připomínku. Samozřejmě teď, po té, co byla zveřejněna zpráva pěti předsedů, tak různé členské státy předkládají své návrhy, různé iniciativy a my vítáme všechny tyto návrhy, iniciativy a příspěvky členských států a jejich vlád, pokud přispívají k vizi Eh, která bude eh, komplexní a vyrovnaná a bude do budoucna. Děkuji vám, Nina Gild. Děkuji, pane předsedo. Už bylo řečeno hodně o zprávě pěti předsedů a myslím si, že navrhuje zcela zásadní reformy týkající se posílení makroekonomické a fiskální zprávy. Jsem přesvědčena o tom, že tyto reformy jsou potřebné, ale ptám se, jaký dopad budou mít na nečlenské státy eurozóny, tedy na státy, které nejsou členy eurozóny. A jak eh, hovořil eh, přece, eh, místo předseda Dobrovským, si jak to bude vypadat, jak se to bude odrážet v zemích, které nejsou členy eurozóny, když hovoříme, že se máme zaměřit na trojí a, a chceme Evropa taková byla, aby zahrnovala i sociální otázky, to plně podporuji. Vím víme, že pracovní systémy pracovního trhu musí pracovat lépe ve všech zemích eurozóny. A jsem přesvědčena o tom, že ve všech zemích Euro, e, Evropské unie, nejenom ve státech eurozóny, e, hovořilo se o e, referendu v mé zemi. Je spousta otázka týkající se Eh, řízení eura. Důvěra není příliš vysoká a my bychom byli rádi, kteří, tě, aby ti, kteří podporují euro, to dělali i nadále. Takže potřebujeme ale vědět, jak um, použít tyto informace v kampani. Potřebujeme informovat a celá eh, cílem této zprávy je eh, zamezit dramatům podobným, jaké je teď eh, v Řecku. A je zde práce trojky. A když Řecko sleduje nebo dělá reformy, trojka je pod eh, tlakem. Děkuji, dě, děkuji, děkuji vám, přerušuji vás, protože vypršely dvě minuty. Eh, ráda bych dokončila. Ne, není to možné. Kdo začne? Valdis? Ano, děkuji za otázku. V první řadě iniciat legislativa týkající se prohloubení EMU a být otevření a transparentní i vůči zemím, které nejsou členy eurozóny. To je samozřejmě princip, který je zatím vším a všechny iniciativy, které podnikáme, jsou zaměřené na vnitřní trh a budou se týkat Evropské unie, to znamená všech 28 států, členských států Evropské unie. To je obecný princip. Samozřejmě víme, že ne všechny politiky, ne všechny země směřují k hlubší eh, spolupráci a samozřejmě eh, zde je tedy prostor pro určitou aktivitu eh, v rámci eurozóny nebo eurozóny plus protože jsou určité země, které chtějí eh, přijmout určité iniciativy, například eh, bankovní unii. A eh, nejsou to země eurozóny, ale v principu ta možnost tady je. Naším záměrem je pokračovat v tomto přístupu, což dokazuje fakt, že jsme o víkendu diskutovali o tomto ne v rámci eurozóny, ale na ECOFINu, kde byli přítomni vš- ministři všech členských států Evropské unie. A pak ty otázky týkající se řeckého programu. Samozřejmě víme, že jeden z problémů jednání, nebo jedním z problémů toho jednání byla jakási eroze důvěry eh, řecké vlády a partnerů eh, zemích Evropské unie. Jde tedy o jakési překlenutí eh, těch rozdílů a e, chceme dosáhnout dohody, takže ten program je namířený do budoucnosti, obsahuje řadu opatření velmi krátkodobých a e, víme, že e, řecký parlament e, přijme legislativní opatření, jde o e, tři hlavní oblasti, které se týkají tedy e, řecké politických záležitostí eh, do určité míry se ty věci dostaly eh, jaksi mimo eh, trať, teď se zase vrací na trať. Děkuji vám, Darius Rozaty. Yes, uh, thank you. No, děkuji vám, pane předsedo. Jsem rád, že tu s námi oba komisaři jsou a mám i otázku, která se týká fiskální unie zazněl zde silný návrh týkající se fiskální unie a je to velmi eh, politicky daleko, daleko sáhlý ne, návrh, protože je politicky velmi kontroverzní a eh, Eh, je to tak proto, že se týká eh, daňových transferů mezi členskými státy. Eh, a pokud chceme posílit daňovou disciplínu, jak chceme Eh, vytvořit nové instituce, když nemám jistotu, že platí pravidla. Eh, mám, jsem kritický k fungování pravidel v minulosti. Můžeme zlepšit fungování pravidel, to určitě, takže to je moje první otázka. A druhá, pokud, ta, eh, pokud myšlenka za fiskální za daňovou unii je zlepšit fungování EMU, tak co pak dál? Eh, když budeme mít společnou měnovou politiku, tak můžeme zmírnit měnové šoky samozřejmě a potom eh, eh, nám nepotřebujeme vlastně fiskální unii. A dále máme evropské nějaký eh, mecha, mechaniz, měnový mechanismus, který nám pomáhá snížit nebezpečí, která jsou. Takže my budeme mít teď eh, další mechanismus, který eh, bude umožňovat převody v této situaci. Potřebujeme ho? Je je, je, Dovolte mi říci, že vaše otázka mi přijde celá na místě. To, co tady ilustrujete, co tady říkáte. To, já si myslím, že to jde proti tomu, co já vnímám. To znamená, že je silná ambice ve té zprávě pěti předsedů postupovat k budoucnosti, ale diskuze začíná. Je potřeba to zanalizovat, je dobře eh, skutečně projít tou eh, fází debaty na intelektuální úrovni pokud jde o alokaci zdrojů, o jestli mají dokonce i problém eh, redistribuce, na to jsou různé názory různých eh, politických frakcí. Ale co zatím funguje, je řešení, eh, kapacita řešení symetrických šoků. Myslím, že na to je již nyní situace velmi dobře nastavená. Pokud jde ovšem o asymetrické šoky, tak tam se zdá, že některé země ztratily kapacitu. A takže to je eh, relevantní řešit. Eh, a v této debatě bude také důležité položit otázku demokratické kontroly. To znamená, to je naprosto stěžení, jak tohle všechno kontrolovat, jak zajistit legitimitu. Eh, to jsou otázky, které kladete i vy a které jsou samotnou podstatou toho, čím, čím se mají eh, všechny instituce, včetně parlamentu, komise a rady v tomto kole úvah zabývat. Děkuji. Well, uh... um, já se domnívám, že Pierre již odpověděl na tuto otázku, ale pochopitelně, že když hovoříme o fiskální unii a stabilizační funkci eurozóny, tak i zpráva pěti předsednictví obsahuje některé e, pojistky, to znamená, že by nemělo docházet k permanentním přesunům mezi zemím, zeměmi nebo pouze přesuny jedným směrem. A proto e, konvergence je e, podmínkou a členství v Evropské unii je podmínkou účasti. A Existují tudíž některé záruky, některé pojistky, které máme, pokud se bavíme o té stabilizační funkci. Tak či onak expertní skupina, pro která má připravovat tu druhou fázi, to je přesně, je tedy jedno jedno z témat, kterým, kterým se má zabývat. Paní Rodriguez. Děkuji. Pět eh, předsedů a tedy jejich práva je, představuje pozitivní krok eh, správným směrem, ale je s tím spojeno několik problémů a já bych si dovolila vznést kritickou poznámku k otázce, v otázce tedy toho, eh, té, té souslednosti, protože když se podíváme na eh, tuto otázku, může to být spojeno s určitými riziky. Musíme jasně dát najevo, jaké problémy se mají řešit. Problémy, které se mají, problémy, které se mají řešit, nejsou pouze fiskální disciplína a finanční stabilita. Jde také o přechod eh, nebo návrat většího růstu úspěšný přechod na nový růst, zelenější a inteligentnější a omezení e, zásadních e, vnitřních e, rozdílů v eurozóně. V těchto problémech musíme mít jasno. Pokud tomu tak je, teď myslím si, že v první fázi, kterou navrhujete, nemůžeme mít pouze snahu o fiskální konsolidaci. A usilovat o reformy eh, směřující ke konkurenceschopnosti na základě snížení nákladů. Pokud se zaměříme jenom na tyto kroky, no tak to je skutečný jaksi závod ke dnu v eurozóně, kdy členské státy budou mezi sebou. Kdo bude mít nejnižší náklady? A pokud tomuto chceme zabránit, nezbývá, než v té druhé fázi, omlouvám se, předseda přerušuje, kdo by si chtěl říct slovo jako první. Okay. So on, uh... Takže k té zprávě pěti předsedů. Jeden z hlavních pěti prvků v té zprávě pěti předsedů je otázka konvergence. A to je opravdu jeden z cílů, které eh, jakými ekonomická a monetární unie posílí konvergenci eh, evropských států, protože se zaměřuje na vyšší růst a vytváření pracovních míst. A je zde té zprávě pěti předsedů ještě řada dalších prvků, které se právě na toto zaměřují postupným zaváděním určitých sociálních ukazatelů, eh, sociálních eh, opatření, evropský semestr právě bude sloužit k tomu, aby se Eh, nezvýšil prach. A když se díváme na obě strany mince, tak vidíme, že je důležitým faktorem taky konkurenceschopnost. Pokud chceme, aby ekonomika rostla, aby její růst byl udržitelný a aby celková ekonomika byla konkurenceschopná, to určitě nesměřuje k tomu, abychom nějak zvyšovali práh. Je to, jde to ruku v ruce s produktivitou a rozvojem. Samozřejmě jsou zde eh, náklady konkurenceschopnosti, dále konkurenceschopnost, která je bez nákladů a chceme zvýšit produktivitu, chceme zvýšit náš Eh, potenciální eh, výkon, abychom právě podpořili eh, růst a abychom v žádném případě nesnížili a naopak zvyšovali nebo zlepšovali prosperitu Evropanů. Zde není žádný rozpor jenom jedním slovem. Právě proto jsme pro široký mandát eh, těch eh, orgánů konkurenceschopnosti a nezaměřujeme se jenom na eh, snižování nákladů, ale na produktivitu ve všech dimenzích, protože jinak bychom k cíli nedošli. Luděk Niedermayer? Velmi stručně a obecně. Já souhlasím s obecným zaměřením zprávy. Domnívám se, že to je způsob, jak dokončit EMU a jak Evropu posílit. Myslím si, že to je pro Evropu plná a dobrá agenda. Ale jedna věc nestačí. Když hovoříme o ekonomické agendě, tak hovoříme například i o strukturálních reformách v členských státech, aby byly konkurenceschopnosti konkurenceschopnější. A teď zjišťujeme, že e, na úrovni členských států se to, tímto směrem nejde. Třeba dnešní Evropa čelí velké krizi imigrantů, nebo je zde velká imigrační krize a přístup musí být velmi eh, rozumný a jednotlivé země rozhodně rozumný přístup nepřijali. Takže jde o to, aby členské státy chtěly následovat tuto agendu a jaký je zváž záměr, abyste je přesvědčili, že toto je správná cesta zpět, protože jinak i velmi eh, rozumný rozumná eh, eh, eh, politika je harmonizace, máme CCTP, jak přesvědčíme členské státy, aby v tomto pokračovali. Děkuji. V první řadě, jak přesvědčit členské státy. Tou zprávou jako takovou, v první řadě, dále intelektuální diskusí, to je ten případ diskuse s vámi, ekonomickou a finanční radu jsme měli v sobotu. Byla to velmi dobrá, intenzivní diskuse. V současné době bych řekl, že eh, státy mají chuť eh, přijmout toto, ovšem samozřejmě E, když přijdeme ke konkrétnějším e, návrhům e, příští měsíc, bude se to týkat mu nářad, fiskální eh, orgány a tak dále. Samozřejmě máme zde eh, zdanění. O tom se bude hovořit dále v Lucemburku. Eh, máme státy, ve kterých jsou nejrůznější systémy, které vytvářejí velký zisk kde se platí eh, malé daně nebo žádné daně a to je nepřijatelné pro občany a právě to je eh, duch toho eh, návrhu CCTB. Byl předložen na pět let nebyl dosažen konsensus, znovu jsme ho předložili, můžeme mít různé metody, můžeme mít dvoufázový přístup můžeme začít vůbec něco dělat a potom to konsolidovat. Každopádně si myslíme, že dnes je velká poptávka po transparentnosti a také po konkurenceschopnosti a efektivnosti. A dá poptávka potom, aby se v tomto pokračovalo. A my tedy doufáme a jsme přesvědčeni o tom, že na příští radě ECOFIN 6. října se dospěje ke koncensu, pokud jde o směrnici o automatickém zdanění a pravidlech informa- eh, podávání v tomto smyslu. 17. se prezident Juncker bude zabývat zvláštní na výboru pro zvláštní daň. Další bod ten se právě týká stanoviska parlamentu v této legislativě, takže já chci poděkovat panu Domrovskisovi, panu Moskovičemu za užitečnou intenzivní výměnu názorů. Eh, rozhodli jsme se, že budeme mít také follow-up této diskuze. Počínaje technickým eh, seminářem, který se bude zaměřovat zejména na ty nejvýznamnější opatření, to znamená sladění semestru, konvergence mezi návrhy odhlasovaným ve zprávě Beres a, tak, a tím, co je ve, zpráv, ve zprávě pěti předsednicí, to znamená, jak eh, si to vzájemně odpovídá. Jak můžeme definovat toto sladění, abychom umožnili, umožnili vznik více doporučení eh, relevantních pro euro a hospodářskou zprávu a abychom zvýšili demokratickou legitimitu euro, Evropského parlamentu, který je ochoten se rovněž zapojit do tohoto aspektu e, eh, sladěvání semestru. Sladěvání s tím, co je ve zprávě Rozaty, Beres a ve zprávě pěti předsedů. Kde se hovoří o potenciální meziinstituční dohodě. Je to otázka demokratické odpovědnosti, k tomu se vyjádřil pan Moskoviči. Zejména pak máme začít hovořit o e, pomoci Řecku, implementaci tedy toho programu pomoci Řecku, jak implementovat ten, ten mechanismus, nová ustanovení TUPEKu, posílení naší schopnosti monitorovat implementaci e, systému finanční pomoci, což je přesně ukázka flexibility interní organizace výboru ECON ve vztahu k jeho roli finanční kontrola. Je tu ještě ambicioznější otázka až té fiskální kapacity a jak ji zohlednit v naší interní organizaci. A pak ještě ta záležitost, jak chceme tento problém vlastně řešit, to je velice užitečné. Nina Gill upozornila na to, že v, v diskuzích ECOFINu je důležité vzít v potaz to 1928, eh, 19 eh, členů eurozóny, 28 členských států Evropské unie, jak můžeme tyto dva aspekty sladit, abychom měli celkově eh, silnější unii, instituce. O tom se diskutovalo v ECOFINu, ne na euroskupině já nevím, proč ne, proč bychom nemohli hovořit i na ECOFINu o, o otázkách měnové unie, proč ne? Nemusíme nikoho vysílat pryč z místnosti. To je zajímavé. Tento parlament je dobrým příkladem toho, jak můžeme zaměřit eh, naši pozornost, eh, jak můžeme vykonávat dohled nad třeba ECB. Nemusíme samozřejmě eh, vykazovat ze sálu eh, nečlenské státy eurozóny. Takže myslím, že to je způsob, jak můžeme pokračovat v této diskuzi. Prozatím vám děkuji. liebe Kolleginnen. Vážení kolegové, my budeme pokračovat v naší schůzi a máme před sebou eh, bod pořadu jednání 12, povinná automatická výměna informací v oblasti daní. Ano, pane kolego Langene, vy samozřejmě patříte k dobře informovaným kolegům. Já jsem se ptal, jestli vůbec eh, je v souladu s našimi postupy, že si sám sobě udělím slovo. Zdá se, že to možné je. Ještě předtím musím rychle co si oznámit. Prosím, dávejte všichni pozor, zvláště sekretariat frakcí, abyste to poslancům sdělili. Já to řeknu německy na požadavek zpravodaje kolegy Notise Mariase. Prezentace návrhu zprávy, který má být dneska, je odložen, takže zpravodavé a ostatní eh, tedy budou moci příští týden se účastnit debaty o, eh, o měnovém dialogu. Ten harmonogram bude následovat takto. Prezentace návrhu zprávy bude 19. října neboli příští měsíc, 19. říjen, pozměňovací návrhy do 27. října, eh, zvážení pozměňovacích návrhů eh, mezi 30. Eh, listopadem a 1. prasincem. Návrh zprávy bude také a plenárka se očekává, tedy že to bude řešit v únoru 2016. Spravodaj souhlasí, takže to moje oznámení je tedy Eh, spolehlivě schváleno. Tím se eh, vracíme na povinné automatické výměně eh, informací v oblasti daní a dávám slovo zpravodaji, což jsem já a omlouvám se, že budu pokračovat dále. Není to trik, Michael, A já teď přejdu zase do Němčiny. Jenom několik vět k té mé zprávě. Chci jenom úvodem říci, že už máme stávající právní úpravu na evropské úrovni k výměně tedy eh, eh, k výměně eh, těchto informací v rámci směrnice se ukázalo v minulosti, že nefunguje protože vlastně nedochází k automatické výměně eh, informací o eh, daňových rozhodnutích. Problém spočívá v tom, že členské státy, které toto rozhodnutí vydávají, mohou sami rozhodnout, jestli je, jsou tato rozhodnutí relevantní pro ostatní členské státy. A zřejmě k tomu není potřeba nic, co dodávat v, Něm, v Němčině tomu eh, hezky říkáme, že děláme z kozla zahradníka, protože dobrovolně asi žádný členský stát si nepřizná, že jeho rozhodnutí má nějaké přeshraniční dopady a proto komise eh, předkládá celoevropské systematické a především eh, závazný systém výměny informací o daňových rozhodnutích. Návrh komise tedy eh, předkládá takzvaný systém push a pull. Já to krátce představím. Znamená to, že členské státy musí poskytovat eh, tedy minimální informace daňovým zprávám eh, ostatním členským státům. To je tedy push, tlačit a jde o tedy vztahy, vztahy materské ceřiné společnosti Jde o záležitosti rozhodnutí o daňové povinnosti a jde také o eh, výměnu informací o předběžných režimech převodních cen. A ty členské státy, které, eh, kterých by se to mohlo eh, dotknout, tedy ty, tyto informace mohou, mohou využívat, půjde o právnické osoby. A e, co se týče zájmu, to je ta oblast půl, může ten změný členský stát si vyžádat ještě další doplňující informace. Tento mechanismus bude platit pro veškerá daňová rozhodnutí e, a nová, nově učiněná daňová rozhodnutí i e, pro daňová rozhodnutí, která byla učiněna v uplynulých deseti letech předtím, než tato směrnice vstoupí v platnost. A já to vysvětlím. Já jsem se také trochu divil jako zpravodaj, že jde vlastně o eh, prodloužení, ale eh, nemá smysl tu, tu to prodlužovat ještě nad rámec těch deseti let, protože eh, ta daňová povinnost vlastně většinou není starší, proto nemá smysl tu lhůtu prodlužovat. Já jsem navrhl takové zásadní věci, já se budu věnovat třem těm Eh, oblastem a to je eh, rozsah výměny informací, lhůtu pro výměnu informací a eh, bezpečný centrální rejstřík. Co se týče oblasti, které se to týká, to vyplývá z různých debat, které jsme měli i k různým jiným zprávám v tomto výboru. Mělo by jít o veškeré tedy informace o předběžných rozhodnutích, ne jenom v přezraničních věcech, Ehm, a tak, aby členské státy eh, nemusely uvažovat, jestli se jedná o přeshraniční eh, věci. A eh, zabráníme tomu, že se tomu členské státy budou vyhýbat. Já bych rád, aby to poskytnutí informací následovalo okamžitě poté, co to rozhodnutí bude učiněno. Komise navrhuje, aby všichni na to měli tři měsíce nebo aby, aby ty informace byly poskytovány každé tři měsíce. Já navrhuji, aby ty příslušné finanční orgány, jakmile padne to rozhodnutí, tyto informace také odpovídajícím způsobem tedy eh, předali do toho eh, do toho bezpečného centrálního rejstříku. Ten má být tedy zřízen, má to ulehčit výměnu těchto informací tak, aby eh, úřady měly okamžitě možnost přeskoumat, jestli Eh, nějaký eh, tady takový případ má přeshraniční rozměr, jestli nějaký daňově povinný tady prostě má nějaké povinnosti a rychle si o tom získat informace. Já se zasazuji o e, nějakou lhůtu, ten návrh komise nepře, ne, ne, e, neplánuje žádnou lhůtu, a co se týče, co se týče eh, právního základu eh, eh, tohoto bezpečného centrálního rejstříku, my jsme v rámci tak se hovořili o tom, jestli to vlastně bude respektovat veškerá veškerá práva na utajení informací o daních, ale myslím, že by měla vzniknout každoroční zpráva o kvalitě těchto údajů, jestli členské státy mají dostatečné informace ze všech těchto údajů, údajů a tím pádem bychom zjistili, jestli třeba nějakým způsobem máme řešit nějaké další problémy, aby vnitrostátní orgány mohly učinit eh, určité odpovídající nápravy, eh, aby se zamezilo eh, vzniku nebo přetrvávání nějakých mezer. Já jsem se intenzivně zabýval těmito problémy, Myslím, že další um, povinnosti předávat informace by nebylo rozumné. Také si nemyslím, že by to bylo naším úkolem, uh, abychom uh, vlastně měli dávat velkým konsultantským firmám nějaký nový, eh, jaksi prostě podnět ke zakládání nějakých nových podnikatelských modelů. Rada uh, si se zavázala a lucemburské předsednictví Eh, vlastně se chystá to celé dovést ke konci, schválit. Vím, jak eh, někteří další eh, kolegové vlastně ještě před neformální ministerskou radou v Lucemburku to trošku považují za kontroverzní, nebo to, jak se to diskutovalo v radě. A já jsem to zjistil z debat s různými delegáty na radě, že rada to považuje za přemrštěné, to, co komise navrhuje, a my se vlastně eh, chystáme, když je nad rámec toho skromného návrhu komise, chceme vlastně ostřejší, důraznější návrhy a povinnosti. Já si myslím, že bychom měli postupovat rychle, protože eh, oficiálně vlastně eh, rada se může rozhodnout že eh, nepřijde s žádným stanoviskem. My víme, že jako parlament máme právo pouze eh, na stanovisko v rámci tohoto procesu, ale neměli bychom radě dát nějaký eh, formální prostor k tomu, že by toto neschválila ještě letos. Takže prosím také, abychom v rámci tohoto časového plánu Eh, toto naše stanovisko vypracovali co nejdříve, abychom skutečně vynaložili tlak na radu, aby ještě eh, letos na podzim za lucemburského předsednictví mohlo dojít eh, tedy k rozhodnutí, abychom od roku 2016 mohli tyto systémy realizovat, abychom co nejrychleji tedy měli k dispozici takovýto bezpečný centrální rejstřík, abychom se tedy vyhnuli těm eh, výmluvám, jak jsme slyšeli v taxe některých členských států, že prostě ty informace nebudou poskytovat, protože neexistuje centrální bezpečný rejstřík. Tolik ode mě jako eh, od zpravodaje. Já si, já si děkuji za slovo, eh, jak si prostě, protože jsem také předsedající a teď dám slovo stínovým zpravodajům. Děkuji vám, pane předsedo, pane zpravodaji. Takže já jsem eh, potěšen znovu otevřením této směrnice, že to ukazuje, že naše práce ve zvláštním výboru eh, tak přináší své eh, plody. Evropský občan chce samozřejmě více fiskální spravedlnosti, to se týká zejména nadnárodních společností, které mají prostředky k optimalizaci fiskální zátěže. Pokud jde o celou zprávu, tak eh, sdílím mnohé z názorů našeho pana zpravodaje a dovolím si pouze eh, vypíchnout několik bodů z ní. Pokud eh, jde o jakýsi význam a rozsah této směrnice, měla by zahrnout jak to, co probíhá, tak to, co se týká budoucna. Eh, a v tomto případě eh, tedy nezdílím plně eh, um, názor pana předsedy. Každá národní zpráva má k dispozici své údaje. Každá národní administrativa musí tedy si sama uklidit před vlastním Prahem, ale pokud je o nějaké časové restrikce, tak to nám nepřijde adekvátní. Dále, aby tato směrnice byla na, na Mm, důležitým, eh, náležitým způsobem eh, implementována, tak víme, že ta původní směrnice nefungovala dobře. Pokud chceme, aby se to změnilo, v případě této směrnice musíme vytvořit opatření pro její správné eh, uplatnění. Hovořil jste o ústředním rejstříku, to znamená, to se týká mm, fiskální harmonizace, aby každý podnik bylo možno lépe identifikovat, aby to bylo i zjednodušené na úrovni administrativních postupů. Dále musíme počítat s dalšími kroky, s následnými etapami, to znamená rychlá schopnost eh, orgánu se přizpůsobovat měnícím se strategiím, eh, vyhýbání se daňové povinnosti a daňových úniků, čili jak bojovat proti novým formám eh, tohoto problému. Děkuji. Vielen Dank, ähm, und Děkuji. Já jsem vás hledal. Děkuji, pane předsedo a pane zpravodaji v jedné osobě. Kdybychom si vyměnili židle, tak bych si také mohl udělit slovo. Děkuji za vaši zprávu jako Frakce EKR se těšíme na spolupráci a každý ví, EKR je pro boj proti daňovým podvodům. Aktivně podpořujeme vypracovávání opatření proti eh, daňovým podvodům a unikům, opatření, která jsou zde navržena ze strany komise, ale také OECD. Je to skvělý nástroj k identifikování potenciálně škodlivých daňových eh, postupů je transparentnost. Víme, že eh, transparentnost je nejlepší dezinfekcí. Vítáme tedy návrh komise a eh, ke zlepšení eh, návrhu komise chci nabídnout dva vstupy. Za prvé, skutečně musí dojít tedy k rozdílné situaci, proto by bylo dobré se zaměřit především na přeshraniční rozhodnutí o daňových povinnostech, to za prvé, a za druhé rozhodnutí, která stále ještě platí a za druhé, mimo toho zaměření, aby skutečně se situace zlepšila, bychom měli zajistit, aby příslušní hráči tedy se dostali ke slovu, aby měli aby získali větší pocit zodpovědnosti, aby zajistili rychlou realizaci. Měli bychom se tedy zaměřit na úlohu národních daňových orgánů spíš než bychom měli Evropské komisi poskytovat další kompetence. Takže to jsou pro nás hlavní dva body v této zprávě. Děkuji. A nyní dám slovo za Albe Petru Ješkovi. No, děkuji vám, pane předsedo, děkuji, pane zpravodaji. Já rovněž vítám tuto zprávu, je ambiciozní a sleduje linii, kterou naše skupina může určitě podpořit. A pokud jde o ty záležitosti týkající se eh, daní a rozhodnutí týkající se eh, daní na národní úrovni, tak si myslíme, že zde bychom mohli jít ještě dál, protože zde máme i eh, tak, aby zde byla zahraniční zahrnuta i rozhodnutí, která budou eh, nezávazná. A pokud jde o právní pozadí eh, rozhodnutí, Eh, daňových zpráv eh, vydávat rozhodnutí. Zde je určité časové omezení, řekněme, pokud existuje, a dále daňové zprávy eh, třeba neuží, neužívají svou vlastní úvahu nebo cílem je, aby neupouží, nevyjednali podle své úvahy, ale aby se e, řídili pravidly společné, e, společnými pravidly. Jinak musíme zajistit, že e, Eh, to, co navrhujeme, eh, eh, aby se objevilo v konečném návrhu, víme, že rada je trochu proti. Některé členské státy si nechtějí vyměňovat informace, takže musíme donutit radu, aby efektivně tento proces monitorovala. A k transparentnosti přinejmenším musíme žádat daňové zprávy jednotlivých eh, zemí, a aby svá rozhodnutí zveřejňovali. Některá to dělají už úplně, eh, pokud ne, tak je třeba postupovat postupně a zveřejňovat třeba eh, zveřejňovat pouze relevantní informace, kde nebudou eh, informace v utajeném režimu a když se hovoříme o eh, relevantních informacích, tak jde o eh, selektivní opatření o to, aby se nevyužívala. Jinak je zpráva zvláštního výboru zabývající se koherentním, eh, která eh, zajišťuje koherentní přístup k těmto oběma zprávám. Jinak, pokud jde o tuto zprávu, eh, pokud my, my teď tlačíme na plyn, eh, rada šlape na brzdu, ale určitě se nám podaří jet dopředu. Eh, jinak, Mario, to není tak Flavio? Děkuji. Já chci poděkovat eh, jak zpravodaj, tak stínovým zpravodajům za předložený návrh. Jak už bylo řečeno, spontánní výměna informací nezafungovala i když vlastně eh, se dalo čekat, že kritéria vlastně by fungovala, že by ty informace byly důležité pro ostatní členské státy. Když teď přijdeme, přistoupíme na automatickou měnu informací, domníváme se, že to bude fungovat. Ta zpráva eh, zajistí zlepšení situace. Jedná se o vlastně eh, bezpečný centrální rejstřík komise. E, to pozitivně e, hodnotíme také, e, hodnotíme pozitivně na zprávě, že by se mělo jednat i o rozhodnutí nepřeshraniční. To všechno naše frakce podporuje. K jedné věci se stavíme ale kriticky, a to už zde i zaznělo od sociálně demokratického kolegy Eh, co se týče eh, té zpětné platnosti, my bychom si eh, přáli spíše 15 až 20 let, ne 10 let. A co se týče Eh, tedy zveřejňování eh, těch rozhodnutí já si eh, umím představit po té, co řekl pan Ferber, že určitě existují také daňové tajemství. Vím, že to v různých státech je různě upraveno. Ku příkladu u nás ve Švédsku daňové tajemství neexistuje, ale tady se to týká vlastně spíše případů, které se netýkají jednotlivých fyzických osob, ale spíše právnických osob, které jsou často veřejné právnické osoby, které také vlastně mají eh, mají povinnost eh, o sobě zveřejňovat informace. Ku příkladu lucemburský ministr financí řekl, že německé a francouzské úřady informovaly o eh, vlastně, ne, vlastně abnormální zisky, které plynuly do Lucemburska z jejich zemí, ale Eh, tyto eh, úřady vlastně nic nedělaly, i když věděli, že dochází tedy k nějakému neférovému hromadění zisku ze strany jejich eh, podniků. Takže si přejeme zavést plnou transparentnost a zveřejňování těchto rozhodnutí, kdo nic špatného nedělá, tak nemá co skrývat ale měli bychom toto skonzultovat se zúčastněnými aktéry, tak jak to bylo ku příkladu i v případě Eh, právní úpravy eh, prání peněz, eh, ku příkladu nevládními organizacemi a dalšími. To si myslím, že je důležité poučení i z Luxleaks, že vlastně bez veřejného tlaku to finanční ministry vlastně nepohne. Děkuji kolego Demasi a za zelené udám slovo Molisko Skajto. Já vám děkuji, děkuji za vaši roli v této zprávě. Jakožto zelení rovněž souhlasím s tím, jakým směrem tato zpráva směřuje. Je dobré vidět, že je tu poměrně značný konsenzus. Naše hlavní priorita je transparentnost a e, proto nás potěšila zpráva o právech akcionářů a e, komentáře, které tam byly ohledně oznamovací po, e, povinnosti, ohledně tedy zisku podle zemí, v níž ty zisky vznikly a nutnost eh, také publikovat eh, detaily těch daňových rozhodnutí. Eh, je dobré, že abychom nebyli, nepřijali žádné kroky, které toto, hnutí, by, toto, by toto hnutí zvrátili nebo zbrzdili. Protože občané vnímají situaci Eh, ohledně tedy těch firm, které se mohou volně pohybovat mezi státy a vykazovat své zisky, eh, kde chtějí. A nemělo by eh, vznik, neměl by vzniknout dojem netransparentnosti a spolupráce mezi těmito nadnárodními firmami a vládami v jakémsi pohodlném vztahu. Takže v této práci, v této práci vzniklo, že není úplně jasné, co to je daňové rozhodnutí. Někteří říkají, že jakékoliv E, šetření ohledně možných daňových výhod na základě investičních rozhodnutí je určitou formou rozhodnutí. Ale toto tvrzení je možná řečeno proto, aby to vypadalo, že není praktické o tom schromažďovat informace. Měli bychom proto se držet definice Evropského parlamentu ve směrnici o právech akcionářů, že daňové prohlášení, a teď budu citovat, je jakákoliv pokročilá interpretace nebo uplatnění právního ustanovení přes hraniční situace nebo transakce firmy, která by měla, mohla e, vést eh, k e, ušlé daní v daném státě. A e, my se domníváme, že daňová, tato daňová rozhodnutí jsou spíš politická rozhodnutí a v demokracii by neměla být tajná. Proto budeme předkládat pozměnící návrhy, aby byl zajištěno maximální míra sdílení informací o těchto výnosech. Bylo by to dobré i pro podnikání. Nadnárodní firmy používají eh, tato rozhodnutí podkopávání trhu a prostředí, v němž se podnikání daří. My chceme, aby firmy kde se mezi sebou konkurovali na základě inovací a ne na základě daňové politiky a budeme se tudíž snažit, aby informace nebyly důvěrné, aby to nezdeformovalo eh, s hospodářskou soutěž, aby nemohly firmy, které se přesunují přes hranice, utajovat, jakým způsobem přijímají rozhodnutí na úkor některých států. A já souhlasím s kolegou z ALDE, že upozorňuje na doporučení ve právě výboru Taxud o vytvoření společného rámce pro daňová rozhodnutí na evropské úrovni, aby existoval jasný systém screeningu na evropské úrovni těchto rozhodnutí, aby bylo jasné, že nemají eh, negativní rozhodnutí na jiné členské státy. Eh, Myslím si, že tohle by mělo být zohledněno i v tomto výboru, aby jsme se souladili práci v tomto výboru a ve výboru taxud. Nevidím tu žádného zástupce frakce FDD ale ZNF eh, tady zástupce vidím, prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám také jako eh, zpravodaji. Eh, ty nejdůležitější body vlastně, které byly v návrhu komise, vy jste vypracoval, ten návrh obecně vítám a většina z nás ve výboru tak se také pracuje, vítáme to také vítám ten krátký časový rámec, který jste navrhl. My jsme dnes slyšeli, že 6. 6. října vlastně má padnout eh, rozhodnutí o ECOFINu, proto je důležité, abychom co nejrychleji měli eh, hotovou eh, parlamentní zprávu tak, aby od roku 2016 mohl odstartovat ten automatický, automatická výměna informací a e, také to dobře zapadá do iniciativy OECD, která byla představena na posledním summitu, takže my jako parlament jdeme správným nezbytným směrem a ta, ten aspekt času je důležitý a také souhlasím s tím, že je potřeba e, si vyměnit informace o nepřeshraničních rozhodnutích, tak aby se zabránilo těm kaskádovým operacím, protože ty jsou také možné v tom přeshraničním styku a na to je potřeba dbát. Já jenom prosím, abychom eh, především respektovali také eh, otázku eh, hodnocení, hodnocení dokladů. Ku příkladu v Rakousku máme příliš málo výměny informací mezi Eh, mezi eh, vlastně daňovými poradci a daňovými eh, úřady. Ten systém nefunguje příliš dobře a budeme mít i problémy s informační technologií, takže tady prosím o hodnocení tedy nákladů na celý tento systém. To bude pro nás důležité. Podle mého názoru ten návrh komise předpokládá tedy odpovídající výměnu informací a myslím, že i z, hledis, z hlediska efektivity a nákladů pro daňové orgány nebude lehké pro daňové orgány toto odstatovat okamžitě. Také se zde hovořilo o tom centrálním bezpečném rejstříku. Já jsem proti eh, dalšímu zveřejňování, tak jak vy jste to také řekl, a já také pracuji eh, v jiném výboru pro ochranu údajů, ochranu soukromí a zde prosím o respektování daňového tajemství, které existuje mm, ve většině evropských zemích. Musíme být opatrní, Ono se to lehce nabíže, na, napíše, že půjde o bezpečný centrální rejstřík, ale je potřeba přesně nadefinovat, kdo tam bude mít přístup. Pakliže to bude mít pakliže eh, to budou pouze daňové úřady. Prosím, ale nesmí to být veřejnost, protože jinak skutečně bychom museli pečlivě chránit eh, důvěrnost těchto dat. Jinak jsme zajedno eh, v tom, že tato zpráva je důležitým opatřením v oblasti tedy umožnit podnikům agresivní daňové plánování ze kterého vyplývá snížený příjem daní pro daňové úřady. Tady je důležité co nejrychleji zasáhnout a tu zprávu, která je přehledná v tomto směru, eh, co nejrychleji eh, dostat na plenární zasedání. Děkuji. A teď mám ještě tři kolegy, kteří se hlásí o slovo, jenom prosím maximálně dvě minuty, už je pozdě, potom ještě bych rád vyslechl krátce komisi, než skončíme. Pan Notis Marias jako první má slovo, Paragalo. Děkuji vám, pane předsedo přispívám také jako zpravodaji, která je velmi důležitá právě teď, když hovoříme o 24 milionech nezaměstnaných v Evropské unii, kde máme mnoho mladých nezaměstnaných, tak tato zpráva je velmi důležitá, protože lidé nemohou tolerovat to, že je 300 nadnárodních eh, eh, eh, firm, nadnárodních společností, které zneužívají daňového systému, jak se objevilo v LuxLeaks. Kontrola a transparentnost patří do stejné skupiny patří, zjistilo se, že nadnárodní, že transparentnost je důležitá vzhledem k tomu, že tyto nadnárodní společnosti platí daně hlavně tam, kde jsou daňové systémy nejvýhodnější a e, chtěl bych e, také připomenout, že Řecko bylo velmi poškozeno agresivní fiskální politikou e, byla poškozena touto politikou většina řeků, kteří pracují, a také důchodci. A právě to eh, dalo impuls euroskupině s panem Pumem eh, v čele abychom se zaměřili na těch 27 nadnárodních společností, v, které fungují v Řecku. Eh, tam eh, generují zisk, ale zdaňují ho v Holandsku. To velmi poškozuje Řecko, protože i z Řecka tak uniká mnoho daní. Je zde celá řada témat, žádná řecká vláda nepřijala žádná, eh, op, op, eh, žádná opatření, protože dosud docházelo pouze k defraudacím. Proposal for Alain Lamassu. Please, Alain. Alain Lamassu, prosím. Děkuji vám. Takže jenom tedy pro pana zpravodaje, pro pana eh, předsedu, pro každého mám pár slov blahopřeji vám jakožto panu zpravodaji, myslím, že bude velký konsenzus k tomuto návrhu. Chci zúraznit jednu věc, eh, eh, tvář vašim kolegům. Nejdůležitější je ta politická bitva, která nás čeká pře- eh, s ministry financí. To znamená nezbytnost, aby Evropská komise byla adresátem těchto informací. Pokud to tak nebude a zůstaneme jenom u peer review, tak k ničemu nedojde. To vidíme na mnoha příkladech v této oblasti. E, ta slavná skupina pro Code of Conduct, kde e, byli zástupci e, fiskálních orgánů členských států, za po třech letech se nestalo nic. Takže tam skutečně je potřeba toto prosazovat. Tedy teď slova pro předsedu Ekonu a další kolegy já chci zdůraznit význam toho, abychom koordinovali při přijímání pozit a hlasování ke zprávě Ferber, zpráva komise výboru Tax a Dos Niedermayer, to je další zpráva, protože tyto tři zprávy řeší tatáž témata z různých úhlů a každý z našeho výboru, z našich skupin musí dbát na to, abychom na plenáce pak hlasovali koherentním způsobem. Ehm, paní Doc, Děkuji. I znovu eh, tu máme eh, jaksi eh, velmi razantní souhlas, kdy souhlasíme s tím, co bylo řečeno. Chci potrhnout to, co řekl pan Lamasur. Nutnost, aby komise byla zapojena, informována, zapojena do kvality tohoto procesu. Pan Ferber zmínil nutnost zajistit, zajistit ucelenost, konzistentnost mezi zjištěními v této zprávě a doporučeními a to, co je z, přichází z iniciativy e, Ekonu a z zvláštního výboru pro daňové otázky. Já to vnímám tak, že, to, že si to vzájemně odpovídá. Pokud se dáte, podíváte na zprávu e, výboru Ekon, tak tam je mm, řečeno mnoho z těch stejných věcí, které říká pan Ferber. Jde se tam trošku dál, z hlediska požadavku na roční eh, zprávy a veřejný eh, seznam těch daňových rozhodnutí, ale tak, aby to nepoškozovalo eh, obchodní tajemství. A pokud jde o daňový výbor, tak tam do opatření trošku dál, než požaduje pan Ferber, ale zase ne tak, aby to v žádném smyslu odmítalo nebo bylo na úkor těch, eh, těch doporučení pana Ferbra. Takže je důležité, abychom jakožto parlament šli stejným směrem, aby nebyl nesoulad mezi těmito zprávami. A myslím si, že tři zprávy, které volají po efektivnějším systému, e, účinnější výměny informací o daňových rozhodnutích, maximalizuje naši e, e, páku, kterou máme na radu, spíše než e, obráceně. Děkuji. Thank you very much, Annelies. Eh, ich würde jetzt kurz... Děkuji. Já teď dám slovo krátce komisi, zvláště dvě věci, o kterých se zde byla řeč, jestli už je eh, komise připravena zde fungovat jako clearingové místo a druhá věc, co se týče tedy těch eh, přání na zveř- otázku zveřejnění. Komise má slovo. Děkuji, pane zpravodaji. Nejprve děkuji eh, velmi výboru a jeho eh, členům za eh, vyjádřenou podporu k obecnému přístupu komise. Jak víme, vyhýbání se daňových povinnostem a daňové podvody a úniky jsou prioritami komise, jsou vlastně součástí daňového balíčku z března. Chceme zaplnit ty mezery v evropských daňových systémech a proto potřebujeme jednat intenzivněji, abychom zabránili tedy přetrvávání všech těch našich současných problémů. Tato zpráva je důležitým krokem na této cestě. Co se týče hlavních aspektů návrhu, to nejdůležitější už zde padlo a je eh, součástí obsahu zprávy. Komise je pro eh, široký záběr, tak abychom tedy eh, do výměny informací dostali maximum těch rozhodnutí. My se zaměřujeme především na ten přeshraniční prvek ze dvou důvodů. Za prvé, co se týče PEP, e PEPS a eh, přesunování zisku, ten přeshraniční element zde hraje důležitou úlohu přesun zisku z jednoho členského státu do druhého. Za druhé, co se týče právního základu, většinou používáme právního eh, základu podle článku 114-115 fungování vnitřního trhu a tady ten přeshraniční eh, prvek je zásadní. Ta debata se také odehrála na úrovni rady. Eh, hovořili jsme, jestli do rozsahu máme doplnit ještě i e, ta rozhodnutí mimo přeshraniční e, element, takže o tom se ještě bude hovořit. E, musíme nalézt proporcionální přístup, abychom dosáhli toho, čeho dosáhnout chceme. Komise navrhuje automatickou výměnu spíše než tedy výměnu Eh, z vlastního podnětu ze dvou důvodů. Eh, ta eh, výměna z vlastního podnětu nefungovala tak jako tak a za druhé se domníváme, že automatická výměna je systematičtější a daňovým orgánům to umožní lehčí administrativní zátěž a budou mít vlastně ty informace v předem nastavených datech a dobách ten centrální bezpečný rejstřík navrhla komise, členské státy projevují e, zájem o toto, takže komise se tomu bude dále věnovat i z toho důvodu, že se domníváme, že by to byl další krok ve směru dalšího, další automatizace správní spolupráce v budoucnu. Důležitým prvkem, o kterém se stále ještě debatuje, je to, o čem jste zde hovořili, úloha komise, a potom také otázka dalšího zveřejňování. Komise se domnívá, že aby mohla kontrolovat fungování eh, této směrnice, ale také, aby se posílila důvěryhodnost této směrnice, je důležité, aby se komise zapojila minimálně do toho aspektu push, což je eh, v souladu s naším návrhem. Členské státy vyjádřily určité obavy, zvláště co se týče přístupu k dokumentům a jestli by komise nemusela posléze poskytnout přístup k informacím, které takto dostane. Podle nás je důležité, aby informace dostávala, aby komise dostávala informace, aby potom mohla informovat občany a instituce o fungování a není nic těžšího, než informovat o informacích, které ohledně níž nedošlo k výměně. Neboli my pravidelně musíme dostávat eh, informace o členských státech o tom, jakým způsobem si ty informace vyměňují. Děkuji. Já se eh, Omlouvám, že jsem se musel koukat na hodiny, ale nakonec máme 12.30. Jako zpravodaj bych také ještě rád řekl několik vět. Já si děkuji za širokou podporu eh, těm návrhům, které jsem zde představil chci upozornit, že co se týče eh, toho clearingového místa, trošku mám s tím problém. Výbor tak se to také ještě neschválil. Stojí to v tom návrhu. Já souhlasím s Alanem Lamasurem. Nakonec ty tři zprávy, zpráva Ferber, eh, zpráva Ferreira, Teurer, eh, zpráva Teurer a zpráva Niedermayer Dots musí být koherentní, jinak se, jinak se budeme blamovat a já se omlouvám, že vlastně to musíme eh, že to musím říct eh, tady, že vlastně ta legislativa je důležitější pro výbor ekon než pro taxe a tak dále. Tak to tedy legislativně postupujeme. A eh, podniky jsou vlastně veřejné nebo státní jenom po té, co jsou znárodněny. To je, pane kolego, potřeba mít na paměti, jinak jsou považovány za soukromé tepr- teprve pokud budete nám chtít Německo všechno znárodnit, tak můžeme hovořit o národních podnicích a my víme z historie, že ty pokusy o e, úspěšné fungování národních podniků také nebyly ty nejúspěšnější. A z toho, se, a z toho vyplývá také já jsem jenom chtěl říci, že je ve veřejném zájmu, že když se jedná o veřejné podniky. Ne, já jako zpravodaj to musím říct, jedná se o soukromé podniky, které jsou eh, investovány soukromými investory a eh, veřejnost s tím nemá nic co dělat, to je potřeba naprosto jasně říci. Je potřeba jasně říci, že chceme-li mít veškerá daňová rozhodnutí, jestli je také chceme všechna kontrolovat a vidět. A to, co tam všechno je obsaženo když se nějaký podnik zamýšlí v nějakém státě, třeba jestli bude chtít, jestli bude chtít založit nějakou ceřinou firmu a nemusí vůbec mít eh, vlastně v plánu eh, podvádět na daních eh, tak vlastně to bude masivně zasahovat i do nějakého hospodářského obchodního tajemství, Eh, ty jsi to analýza také řekla, ta transparentnost nesmí jít tak daleko, aby potom nám, nás rada, nás a komisi eh, se, nám se vysmála, že eh, tady chceme něco, co je naprosto nereálné. My musíme dosáhnout nezbytné rovnováhy mezi veřejným zájmem, a to jsem také v této zprávě navrhl, a mezi zájmem tedy podniků, které chtějí také si eh, podržet tedy daňové tajemství a obchodní eh, tajemství. To je potřeba respektovat a v rámci dalších eh, debat to také musíme takto brát. Tolik ode mě, protože já sám se také musím jako předseda stanovit pod, jak si prostě respektovat časový tlak, pozměňovací návrh do 12. 22. září, debaty o pozměňovacích návrh eh, se bude konat 13. Eh, eh, října, hlasování v Ekonu 19. října a já se potom pokusím to vlastně se setkat se stínovými zpravodaji ve Štrasburku, abychom mohli se shodnout, co se týče těch pozměňovacích návrhů. Parlamentní služba čeká, že v listopadu se bude možná se, bude konat, se budou konat dvě plenárky. Já si myslím, že možná eh, ještě v říjnu na, plenárce, na plenárku by se toto mohlo dostat, protože jsme také slyšeli od komise, že už v radě se o tom široce diskutovalo a proto bychom měli učinit maximum to dostat ještě na říjnovou plenárkou. Tolik ode mě jako od zpravodaje a jako předseda tedy se vám si popřát dobrou chuť k obědu, uvidíme se ve tři hodiny.